Dobré ráno, kolegové. Myslím, že se můžeme pustit do práce. Nejdříve eh, můžeme považovat návrh pořadu jednání za eh, přijatý. Ano, je přijatý, takže vrhněme se rovnou na eh, třetí bod pořadu jednání, protože nemám žádná sdělení. A třetím bodem je hospodářský dialog a výměna názorů s Pěrem Karlo Padonem, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a finančním a italským ministrem hospodářství a financí. On nám nejdříve poví něco o prioritách italského předsednictví v oblasti hospodářské politiky. Vaše jednání je samozřejmě eh, součástí ekonomického dialogu v rámci evropského semestru. Takže eh, bude také moci eh, budeme také moci eh, klást otázky k eh, konkrétním otázkám a k doporučením rady. Takže eh, vítejte, pane ministře Padované, okamžitě vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já svá úvodní slova pronesu vydalšně. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, členové tohoto výboru, je pro mne velkou ctí, že vás mohu seznámit s prioritami italského předsednictví pro druhé pololetí roku 2014. Jsem si vědoma centrální úlohy vašeho výboru při definování hospodářských a finančních politik Unie a spoléhám na konstruktivní spolupráci s vámi, která nám umožní využít vašich zkušeností a znalostí. Než se podíváme na výzvy a úkoly, které před námi stojí, dovolte, abych vřele poděkoval řeckému předsednictví za skvělou práci, kterou odvedlo spolu s Evropským parlamentem. Já jako předseda ECOFINu budu chtít zajistit co nejširší konsensus u celé řady agent, které nás čekají v následujících měsících. Itálie přebírá předsednictví Evropské rady v důležitém institucionálním, sociálním a ekonomickém zlomu. Obnovují se významné instituce. Pokud je o sociální rovinu, tak napětí nahromaděné v letech krize, vyplývající z dramatické úrovně nezaměstnanosti, vyvolaly velký odpor k evropskému projektu. Pokud jde o ekonomiku, tak poté, co bylo dosaženo v řízení makroekonomických problémů velké spolupráce, musíme teď začít podporovat reálnou ekonomiku, růst a zaměstnanost. Jsme si vědomi výzev, které před námi stojí. A je to o to jasnější, když si přečteme závěry Evropské rady 26. a 27. června. Hlavy států konstatují, že přes mírné oživení míra nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení jsou i nadále nepřijatelné a vyžadují podporu ze strany Evropské unie, podporu ve prospěch růstu. Pro růstové politiky, které mají vytvářet nová pracovní místa, musí sehrávat centrální úlohu v následujícím funkčním období. Udržitelný růst, připomínám, je také podmínkou finanční stability a udržitelnosti veřejných financí. Nastala chvíle, kdy se musíme otevřeně a konkrétně zamyslet nad tím, jaká by měla být nejefektivnější strategie k obnově růstu a podpoře zaměstnanosti. To požadují evropští občané. Program práce italského předsednictví chce přinést konkrétní příspěvek k působení nového parlamentu a komise v průběhu dalších pěti let. Strategie pro růst, kterou navrhujeme, se zakládá na třech pilířích. Větší integrace, strukturální reformy, investice a financování ve prospěch růstu. Integrace vždycky byla pro růst tím základním bodem v Evropě. Potřebujeme více vnitřního trhu a více globální integrace. V tomto rámci revize strategie Evropa 2020 tvoří jedinečnou příležitost, abychom hospodářskou politiku zaměřili na investice a strukturální reformy. Strategie Evropa 2020 musí být zacílena na faktory, které jsou určující pro růst. Především třeba posílit vnitřní trh. Je třeba také posílit vztah mezi nástroji a cíly. Předsednictví bude podporovat strategie pro dosažení cílu Evropy 2020 především tím, že budeme podporovat investice do lidského kapitálu, do výzkumu a inovací a budeme vytvářet eh, příznivé podmínky pro dlouhodobé financování reálné ekonomiky v klíčových rezortech, eh, například u malých a středních podniků a infrastruktuře. Druhý pilíř, eh, který jde ruku v ruce s tím prvním, je pilíř strukturálních reform. Strukturální reformy jsou jedním z hlavních eh, složek růstu. Reformační úsilí ale musí být široké na národní úrovni a musí probíhat zároveň ve všech členských státech. Úspěch této agendy závisí do velké míry na společném úsilí. Je pravda, že v každé zemi proces reform musí vycházet z místních specifik a z národních odpovědností, ale to úsilí musí být společné, protože pouze společné úsilí přinese prospěch všem členským státům. K realizaci reform je nutné posílit pobídky k jejich realizaci. Protože realizace reform znamená pro vlády sociálně ekonomické a další náklady které se projeví okamžitě, zatímco přínosy jsou eh, odloženy v čase a projeví se později. Je nutno, aby pravidla, která budou dobře interpretována a uplatňována, usnadní aby usnadnila tato pravidla realizaci strukturálních reform. Nejde o to, že bychom měnili pravidla, ale abychom použili stávající pravidla lépe a s ohledem na budoucnost je třeba také provádět všechny dohody, které jsme uzavřely v Evropě v poslední době. Je třeba také lépe koordinovat reformní politiky členských států, aby se zvýšila jejich efektivita a aby se také posílil jejich pozitivní spillover efekt. Třetí pilíř strategie je financování růstu a veřejných i soukromých investic. K investicím došlo, eh, u investic došlo v Evropě i jinde k velkému propadu. Pokud chceme posílit růstový potenciál a posílit dopad reform, tak musíme tento trend zvrátit. Musíme přijmout iniciativy, které budou zaměřeny na financování a investice. Je třeba aby normy a předpisy byly příznivější k dlouhodobým investicím. Pokud o finanční nástroje, tak eh, musíme usilovat o to, abychom přitáhli soukromé zdroje. A musíme také využívat pákového efektu evropských fondů, Evropské investiční banky, národních eh, finančních úřadů a tak dále, ústavu a tak dále. Je třeba usilovat o to, abychom našli zdroje, které budou mít eh, produktivní kapacitu. Integrace trhu, strukturální reformy, financování investic a financování malých a středních podniků. To jsou tři pilíře, které se vzájemně posilují. Jsou v souladu s agendou ECOFINu, která byla zahájena v minulých letech a ve které chce pokračovat i naše předsednictví. Postup eh, v práci na bankovní unii bude také důležitý. Jednotný mechanismus dohledu, který chceme monitorovat v úzké spolupráci s úřady, které provádí hodnocení kvality bank a zátěžové testy jsou pro nás zásadní. Pokud jde o financování hospodářství, chci připomenout nedávné sdělení komise o dlouhodobém financování evropského hospodářství. Z toho chceme vyvodit návrhy, o jejichž realizaci budeme usilovat. Chceme ve spolupráci s komisí 6.11. uspořádat konferenci v Bruselu, která bude věnována těmto tématům a já bych byl velmi rád, kdybyste se této konference zúčastnili i vy. Pokud jde o opatření, které již komise navrhla a o kterých už se jedná, tak přepomenu komplexní téma rekonstrukce obnovy bank. Na tom budeme dále pokračovat, abychom dosáhli politické dohody v průběhu příštího roku. V průběhu našeho předsednictví chceme pokračovat v práci na legislativních otázkách týkajících se finančních záležitostí, to jsme tedy zdědili po předcházejících předsednictvích a chceme dosáhnout politické dohody na radě a doufejme, že i v parlamentu v trialogu. Pokud jde o tato témata, tak chci pohovořit o nařízení, o evropských fondech pro dlouhodobé investice, boj proti praní špinavých peněz, platební služby i nařízení o vícestranných eh, komisích. Eh, pokud jde o fondy měnového trhu. Důležitý je také program fiskálních reform. Tam chceme přistoupit eh, ke snižování administrativní zátěže daňových úřadů a daňových poplatníků. Chceme vytvořit stabilnější rámec eh, pro podniky a také efektivněji bojovat na mezinárodním poli proti daňovým únikům. V této oblasti sehrává důležitou úlohu přijetí návrhu na administrativní spolupráci v daňových otázkách, která umožní začlenit do legislativy Unie nový globální standard o automatické výměně finančních informací. V oblasti zdaňování společností se budou řešit otázky týkající se daňových základů a přesouvání zisku. Vezmeme v úvahu analýze, analýzu, která byla provedena v rámci BEPS, projektu BEPSE. Společný konsolidovaný daňový základ pro zdaňování podniků bude v této věci ještě tedy propracován a prohlouben. Italské předsednictví bude aktivně usilovat o posílenou spolupráci v oblasti zdaňování finančních transakcí, abychom dosáhli dohody v souladu s přijatým mandátem. Jedná se o velmi dlouhý seznam a já v této krátké prezentaci nemohu v těch pár minutách, které mám k dispozici, dopodrobna zmínit eh, všechny otázky. Nicméně slibuji vám, že pokud budete mít nějaké otázky, tak je velmi rád zodpovím. Vážení členové tohoto výboru, vážený pane předsedo, bude pro mě ctí spolupracovat s vámi v následujících měsících. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Anche naturalmente per l'invito a... Děkuji také za to, že jste nás pozval na tu listopadovou konferenci. Výbor z díky přijímá. A děkujeme také za váš závazek, že začnete okamžitě pracovat na některých legislativních eh, otázkách eh, které i my chceme řešit co nejdříve. Počínaje dlouhodobými investicemi a opatřeními pro boj proti praní špinavých peněz. A nyní přistoupíme k seznamu řečníků. Budeme mít tedy ta pětiminutová kolečka na otázku a odpověď a možný tedy follow-up, tedy návaznou otázku. Kolek Kristos. Nejdříve bude hovořit kolega Kristos za EPP. Máte slovo. Děkuji. <clears throat> Eh, eh, děkuji vám za přehled, který eh, jste nám dnes, dnes nastínil. Já se zeptám na několik priorit z Řecka a ze země s velkými hospodářskými a finančními problémy, ale dnes by mě konkrétně zajímaly vaše názory na uh, hospodářský dopad na vyhlídky Francie a Itálie. Eh, německá ekonomika je úspěšná, ale potom jsou tady problémové země, jako je ta moje, i když se eh, velmi snažíme. Nicméně je také velmi důležité, aby eh, další země se silnými evropskými tradicemi a s velkými ekonomikami, jako Itálie a Francie, také byly postaveny na zdravých ekonomických základech. Pokud se rozhodneme, tak uvidíme, že jak ve Francii, tak v Itálii se eh, nedosahují eh, cíle stanovené v oblasti hospodářského růstu. Zaostávají tam, pokud jde o harmonogram opatření potřebných a také eh, jsme tady svědky určitého trendu zadlužení. Vede se veřejná debata o tom, jestli eh, politika, eh, kterou oni dělají, je správná a jestli eh, přijímají ty vho, ta vhodná strukturální opatření, která jsou potřebná. A já se ptám, pane ministře, co je za problém? Je to problém implementace a co můžeme udělat, co můžete udělat jako italský minister hospodářství, jako předseda rady, abyste zajistil, aby tyto dvě strategicky důležité eh, země se dostaly zpátky na eh, správnou cestu? Děkuji. Thank you very much for your question. Děkuji za otázky a dovolte mi zodpovědět vlastně ve dvou rolích. Jednak jako předseda Ecofinu. Chci zdůraznit, co jsem řekl v úvodu. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Každý členský stát má svoji reformní agendu, kterou musí provádět. A samozřejmě, že musíme zohlednit některé otázky, eh, které jsou eh, konkrétní tedy jednotlivým státům, ale všechny státy musí eh, posilovat dlouhodobý růst a zaměstnanost v Evropě. A já jsem vždycky věřil tomu, a ta krize ještě posílila moji víru, že Evropa čelí problému nízkého růstu a začalo to už dlouho před vypuknutím krize. Takže když teď eh, se snažíme napravit škody způsobené krizí, je třeba řešit nejenom přímé následky krize, ale i dlouhodobé strukturální problémy, které brání tvorbě pracovních míst. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil spíše z eh, hlediska své funkce eh, italského ministra financí. Dovolte mi zdvořile nesouhlasit eh, s tvrzením, že neprobíhá reformní úsilí v případě Itálie. Naopak reformní úsilí vlády, již jsem členem, se eh, silně, velmi intenzivně zaměřuje na eh, určitý počet klíčových reform, institučních, daňových, eh, reformu trhu práce, reformu veřejné zprávy. A všechny tyto a další reformy jsou nezbytně nutné k tomu, abychom se vypořádali se všemi problémy, které jste uvedl. To znamená pomalý růst, velmi pomalý růst v případě Itálie, a to už po dlouhou dobu, růst musí být znovu posílen, povzbuzen a to tak, že budeme analyzovat dlouhodobé překážky tohoto růstu. A samozřejmě, že nízký růst je problematický také eh, v zemích s vysokým zadlužením. Já jsem eh, přesvědčen, že eh, z dlouhu se musí vy, dostat, musíme dostat růstem. A je žádná jiná zkratka neexistuje. Jinak samozřejmě ta, ten problém je, má dvě stránky, dvě aspekty. Na jedné straně parlamenty musí schválit reformy. Ty reformy musí být, být založeny na koncenzu, ale musí se také uvést do praxe. Čili to, že se schválí parlamentu, je dobré pro eh, titulky na prvních stránkách novin, ale pro samotnou realitu ještě nikoliv. Ne vždycky se pak dostaneme do bodu, kdy samotní občané eh, na vlastní kůži eh, cítí a rozpoznávají ty efekty těch reform, čili to není to samé, jako je pak implementovat. Děkuji a nyní další řečník za SAD, Eliza Ferreira, koordinátorka za SAD. Prosím, máte slovo. Thank you very much for being with us. Děkuji, že jste se dostavil přeji samozřejmě mnoho zdaru italskému předsednictví a chci se vrátit k těm třem bodům. Silnější integrace, strukturální reformy a investice a e, růst té pracovní příležitosti. Chci obrátit vaši pozornost k potřebě specifikovat, co tato slova znamenají v Evropě. O rů, růstové e, Ehm, o strategii pro růst a pracovní příležitosti hovoříme už dlouho a žádný růst nemáme. O strukturálních reformách také už dlouho hovoříme, ale z praktického hlediska jsou to jenom jakési úpravy na pr- trhu práce. Takže má otázka je, jak můžeme skutečně zlepšit náš ekonomický výkon, zvláště v eurozóně. Zdá se mi, že teď se nabízí určitá příležitost, protože máme nové předsednictví, které zdá se, že je eh, jaksi osvícené, ehm, tudíž se nabízí nová naděje, že se podaří tyto eh, otázky vyřešit. Ale eh, nemůžeme dál jít touto cestou, protože nerovnováhy uvnitř eurozóny, ale také celkově uvnitř Evropy jsou již kritické, sociální aspekty jsou příliš dramatické a opravdu se nacházíme na Prahu deflace, to znamená velmi vážného nezvládnutého programu. Takže my vzlížíme k italskému předsednictví s nadějí, ale aby se tato eh, naděje naplnila, potřebujeme praktičtější návrhy. O co vlastně jde? Zpomalení procesu u přizpůsobení, pokud nebude fungovat, zpomalení tohoto procesu v případě, že dojde k propadu v ekonomice jednoho státu, nebo když bude příliš vysoká nezaměstnanost, nebo že bychom z výpočtu deficitu odpočítali například národní příspěvek na projekty, které jsou podporovány ze strukturálních fondů, a nebo že bychom třeby, třeba z deficitu odpočetli investice související se strategií 2020, nebo hovoříme třeba o skutečným, skutečném investičním celoevropském programu, tak abychom neřešili jenom eh, stranu, stranu nabídky, ale abychom skutečně pomáhali podnikům. Jak to vypadá se strukturálními reformy? Jsou to jenom reformy trhu práce, anebo také reformy zprávy finančního systému, daňového systému? Čili, prosím, předestřete své návrhy, protože my s vámi chceme hovořit a chceme eh, skutečně realizovat změnu přístupu k tomuto problému. Děkuji za vaše laskavá slova a za otázky. Eh, ty by si vyžadovali velice eh, rozsáhlou odpověď, což nezvládnu za několik minut, ale dotknu se dvou bodů, na které jste se ptala specificky. Za prvé, v reformě strukturální agendy, eh, o které jsem hovořil, což je velice bohatá agenda, specifická pro jednotlivé země, jsou zajista eh, reformy trhu práce. A mm, například v Itálii, eh, mám můžu říct jako minister financí, by to bylo velice důležité, v jiných zemích ne třeba tolik. Ale jsou tady také důležité další reformy, jako například veřejná zpráva nebo reforma justičního systému, což může vypadat tak trošku divně. To jsou eh, eh, reformy, a díky kterým budou další reformy fungovat. Pokud nefunguje veřejná zpráva, pokud eh, systém řešení sporů v rámci soudního systému je příliš pomalý, tak dochází ke ztrátám, což bylo zdokumentováno v řadě empirických výzkumů. Také jste hovořil o dalším pilíři, a sice o investicích. Potřebujeme jak investice, tak, více, eh, eh, tak reformy. Investice hm, představují eh, krátkodobou podporu poptávky, které, která umožní podporu tedy dosažených výsledků v reformou krátkodobě, ale je to také příspěvek ke dlouhodobému budování kapacit. Musíme tedy nalézt způsob, jak podpořit investice. Já se zaměřím zejména na finanční opatření pro investice, jak soukromé, tak veřejné. Jak jsem říkala, je třeba, aby tady, říkal, aby tady eh, docházelo i k interakci eh, investic i eh, reform, aby došlo k výsledkům. Rád to s vámi proberu později. Děkuji a nyní za ECR profesor Luke. Pane ministře, eh, mnohokrát eh, děkuji eh, za to, že jste dnes k nám dopoledne dnes přišel a předvestřel své představy. Já bych se připojil k přání předřečníků po větší konkrétnosti. Nejdříve bych se dotknul obav, které mám k dodržování pravidel v Evropě. Máme tady zprávu o doporučeních pro jednotlivé země a hm, tam je zřejmé, zní zřejmé, že řada doporučení eh, se v některých státech zejména a nedodržuje hm, uspokojivě, například v takzvaných eh, v eh, problémových státech, tam se to často hodnotí jako nedostatečné. Potom je tady taková tendence změkčování pravidel. Hm, například rozšiřuje se definice HD lépe, eh, Zahrnují se tam nové eh, projekty, jako jsou výdaje na eh, výzkum a vývoj. A dokonce se tam potom zapojí, započítávají i plnění stínové ekonomiky. V některých zemích jsou dokonce pokusy tímto vyjádřit menší deficity tím, eh, že se eh, výdaje přesouvají do stínových rozpočtů, nebo eh, že se z partnerství a veřejného soukromého sektoru vlastně promítá jako investice státního sektoru. Často zjišťujeme, že je tady politika nízkých úroků, která vede k eh, přijímání vyšších než eh, smysluplných úrovní zadlužení. Takže to makroekonomické prostředí, které teď v Evropě eh, máme, vlastně k něčemu takovému také přispívá, stejně tak jako na celém světě. A potom je tady poměrně flexibilní výklad pravidel, například podpora určitých investic, které se nepřipočítávají k deficitu. Já si myslím, že to je špatně a nebezpečně. Teď vzdávat v tuto fázi eh, se a dávat těmto, eh, eh, tomuto změkčení určitý prostor. Ale vidím tady signály, například pan Juncker se vysvětlil a, říkal, že pravidla by se měla dlouhodobě hm, využívat. A jak vy se k tomu stavíte? jestli byste byl schopen eh, kvůli nějakému domělému krátkodobému nebo dlouhodobému eh, efektu eh, vzdát pravidla nebo změkčit pravidla a podpořil určitý způsob interpretace některých pravidel kvůli tomu. Děkuji vám za otázky, které jsou opravdu velice bohaté a vzhledem k tomu zbývajícímu času se zaměřím na dvě věci. Za prvé řeknu velice jasně, že si myslím, že naprostá transparentnost statistických údajů je eh, naprostým základem eh, při eh, dohodování se o tvorbě hospodářské politiky a při její implementaci. Vy jste hovořil o nedávných eh, revizích nebo revizích výpočtu HDP, které vstoupí v platnost velmi brzo. To je samozřejmě součástí statistik, které vycházejí ze rovných podmínek pro všechny země. Potom je tady druhá věc a to je kreativní účetnictví. A to je něco jiného. Kreativní účetnictví je věc, eh, k které bychom se rozhodně měli odrátit, obrátit zády. Vytváření eh, podezření ohledně národních účtů jakékoliv země eh, je základem nahlodání vzájemné důvěry. Ale my potřebujeme naopak důvěru vytvářet, takže kreativní účetnictví zcela vylučuji. Druhá věc, kterou bych si chtěl vzít z vaší, eh, vzít z vaší otázky a jsem rád, že jste se na to zeptal. Používání pravidel eh, v vzhledem k dlouhodobé perspektivě nebo uplatňování pravidel. Co tady myslím? Pokud myslíme strukturální reformy opravdu vážně, pokud si opravdu myslíme, že je třeba je zavést, tak musíme se opřít o fakta. A fakta jsou, faktem je, že eh, trvá, než strukturální reformy přinesou ovoce. Takže pokud posuzujeme politiku nějaké země eh, v oblasti strukturálních reform, musíme přihlížet k tomu, že daná země potřebuje čas nejenom rok, ale třeba dva až tři roky, aby eh, dočkala přínosů a aby mohla posoudit, jestli daná reforma byla nastavena správně a jestli byla eh, uplatněna a provedena správně. O tom jsem hovořil. Proto bych rád eh, vyzval, abychom všichni brali velice vážně otázku strukturálních reform eh, na základě eh, důkazů, které máme k dispozici. A tady se vracím ke svým předchozím pracovním zkušenostem, kde jsem v této oblasti hodně působil. Děkuji. A nyní za Alde kolega Foyer. Děkuji. Pane předsedo, pane předsedo rady. Eh, nejdříve vám blahopřeji a, a přeji hodně úspěchů. Pane Padoane, vy jste jako eh, šéf hospodář eh, v OECD se vyjadřoval, například pokud dobře rekapituluji tisk, tak jste se vyjádřil, že nemůže být příliš velká konkurenceschopnost Například, když jste hovořil o, obchodních přebytcích Spolkové eh, eh, republiky Německo, vyzýval jste k solidním eh, financím. A na základě vašich zkušeností z OECD bych se zeptal, tam jste dělali doporučení členským státům OECD. E A teď se hm, bavíme o tom, co je vlastně příčinou problémů, jestli eh, tím není konkurenceschopnost. Ale eh, a také se hovoří o nezbytnosti konsolidace eh, státních rozpočtů. A já bych se zeptal konkrétně k italskému předsednictví. Máme nízké úroky, ale nízké úroky nevedou k zvýšení objemu poskytovaných úvěrů podnikům. Naopak je tady stále eh, častěji slyšet snížnosti eh, malých a středních podniků, že eh, tady zamrzlo to úvěrování v uvnitř Evropské unie i mimo v ní právě těmto malým a středním podnikům. A potom druhá otázka k Itálie požadovala novou roli trojky. I tady e, jsme psali o tom zprávu v Evropském parlamentu. Plánujete vy v rámci předsednictví nějakou novou roli pro trojku a pokud ano, e, kterým směrem se ubírají vaše úvahy? Thank you for the... Děkuji za otázku. Takže v první řadě krátce k otázce toho paradoxu, kdy máme svět, ve kterém jsou nízké úroky a přitom eh, velmi, jsou velmi slabé úvěrové toky. Já myslím, že Evropská unie, zvláště eurozona stále ještě trpí eh, s fragmentárností eh, finančního trhu, což dnes naštěstí se trošku vrací zpátky k jednotě, ale pořád ještě to není jednotný neroztřištěný eh, finanční trh. Pomalé oživování, pomalé oživ, eh, reformy, samozřejmě pomalu to pomáhá a já jsem přesvědčen, že opatření související s těmi pilíři bankovní unie nakonec pomohou překonat eh, tuto roztříštěnost a tím pádem se i oživí tedy ten t, úvěrový trh. Zmínili jste trojku. Evropa, Evropě se podařilo vytvořit systém poměrně v krátké době na řešení krizí. A toto řešení se ukazuje být úspěšné. Vidíme, že některé země, které byly součástí těchto programů pomoci, nyní z těchto programů vystupují a jsou schopni se financovat prostřednictvím úvěrových trhů. E, to je dobrá zpráva a dává nám to také příležitost e, znovu zvážit, zamyslet se nad tím, jak celková struktura pro prevenci krizí může být nadále zlepšována a to jak z hlediska instituční struktury, tak i z hlediska nastavení opatření a řešení samotných eh, nástrojů eh, na nápravu těch krizí. Čili já jsem přesvědčen, že může následovat eh, fáze dialogu a úvah o tom, jakým způsobem můžeme v budoucnu přistupovat k takovým situacím, které musela řešit trojka je to jeden z příkladů, kdy můžeme využít krizi jako příležitost k poučení, které pak může mít praktické dopady, může se promítnout do praktických opatření. Čili to byl důležitý bod nejenom z hlediska eh, minulosti, ale i budoucnosti. Děkuji za. Gue pan Papademulis, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já vás také vítám. Před 20 dny italský premiér vyjádřil velmi ambiciozní návrhy a hovořil o prioritách italského předsednictví. Říkal, že úsporné politiky selhaly, a že platný rámec brání růstu a tvorbě nových pracovních míst. Je ztrátou času, že jsou zde pravidla související s úsporami, zatímco nezaměstnanost se zdvojnásobila. Já jsem si tedy zaznamenal některé z těchto věd premiéra a já bych chtěl, abyste mě vysvětlil, k jakým změnám dojde, jaké jsou cíle italského předsednictví. Ten váš projev podle mě byl spíše zklamáním těchto ambicí, které vyjádřil Mateo Renzi. On vystupoval jako reformátor, který sliboval reformy a změny a místo toho, aby se odstranilo to Merkelové dogma úsporných opatření, nám dnes říkáte, že je třeba stávající pravidla lépe uplatňovat a ne je měnit. Takže já vás prosím, abyste uvedl příklady jak vy, pane Paduane, ministře Renciho vlády, jak to chcete uvést do praxe, do praxe? Jak chcete uvést do praxe to, co předseda italské vlády řekl na radě? Když zde máme tak velkou nezaměstnanost mladých, tak pouze 6 miliard rozpočtu je naplánováno pro celou Evropskou unii na boj proti nezaměstnanosti mladých. To není dost, navíc zde máme velmi nízké investice a v některých zemích, eh, například i ve vaší zemi, je obrovská zadluženost a většina je toho názoru, že tento dluh není udržitelný. Takže já bych chtěl slyšet odpovědi a konkrétní příklady. Všichni ti, kteří říkají, že pan Renci, jenom pronášel velké projevy a velká slova, tak mě by zajímalo, zda to skutečně chcete uplatnit, nebo zda půjde cestou Merkelové. Thank you. Well, first of all, like... Děkuji. Já samozřejmě nemohu hovořit za svého šéfa, <clears throat> ale samozřejmě podporuji jeho názory, že je třeba zasadit růst a zaměstnanost do centra zájmu. Cílem ministra financí je pokusit se implementovat velmi prakticky tyto myšlenky. Na základě své zkušenosti a na základě mého posouzení důvodu, které zastavily růst v Evropě, bych řekl, že je to kombinace dvou faktorů. Na jedné straně krize, samozřejmě, která byla velmi tvrdá, velmi se rozmohla, ale také klesající růstový potenciál v Evropě. To byl jev, který se projevil mnohem dříve, než vypukla krize. Musíme tedy odstraňovat překážky růstu, které v mnoha zemích existovaly ještě dříve. A to je tedy případ všech zemí, to bych rád zdůraznil, ne některých zemí. A tyto překážky je třeba odstranit. ekonomice jsou tři hlavní síly. Za prvé, více integrace, jak evropské, tak celosvětové. A když se podíváte na důkazy ohledně růstových epizod v poválečném období, tak nevyhnutelně dojdete k tomu, že více otevřenosti vede k většímu růstu. Za druhé, agenda strukturálních reform, které odstraňují překážky růstu, to znamená, umožňují podnikům a domácnostem využívat příležitosti, které sebou otevřenost přináší. A za třetí, zde máme nástroj, jehož prostřednictvím obnovujeme výrobní kapacitu a přinášíme inovace, to jsou tedy investice, financování. To je tedy má vize světa, já nevím, jestli je to agenda někoho nebo někoho jiného, to je prostě agenda italské vlády, kterou chci podporovat. Děkuji. Thank you now for... Děkuji a nyní za zelené. Can I begin by welcoming you to our committee on behalf of the Green members and takže za, děkuji eh, za skupinu zelených a děkuji, že jste se podělil s námi o vaše myšlenky. Chceme, aby banky fungovaly v zájmu všech a ne pouze věřitelů a akcionářů a z tohoto důvodu silně podporujeme daň z finančních transakcí, která zajistí, aby eh, aspoň velmi malé procento z hodnoty finančních transakcí bylo k dispozici pro investice, pro veřejné blaho. Eh, zmínil jste FTT a chci Eh, vás poprosit o, o toto. Můžete potvrdit, že za italského předsednictví budete nadále prosazovat FTT, aby se z toho stala skutečně evropská iniciativa? A druhá otázka. V parlamentu existuje široká podpora pro daleko širší FTT, která bude zahrnovat i derivativa, eh, zvláště eh, úroková, úvěrová, abychom měli více investic pro sociální a environmentální rozvoj. Především eh, italská a francouzská vláda to údajně blokují. Ehm, podrobíte se vůli Evropského parlamentu v této otázce? Děkuji za dotaz. Ehm, a mohu potvrdit, že italské předsednictví se snaží dosáhnout pokroku v, ze, pokud jde o iniciativu zesílené spolupráce, která nyní zahrnuje 11 zemí. Jak říkám, postupujeme vpřed. Ten postup by mohl být možná silnější, rychlejší, ale jak jste zmínila, není to snadná otázka. Naším záměrem je, abychom se shodli na cestovní mapě, která umožní postupné zavádění daně z finančních transakcí tak aby takové otázky jako mm, míra pokrytí těch eh, jednotlivých tříd, řekněme derivativ, aby eh, byla dohodnuta a až se to podaří, tak já jsem přesvědčen, že jakmile tato dohoda bude a jakmile bude eh, implementována, tak eh, to vyvolá zájem i v dalších eh, zemích, které v současné době se projektu neúčastní. Takže nemohu než potvrdit, práce pokračuje na technické úrovni i s našimi kolegy a hodláme se na tuto záležitost ještě podívat eh, na příštích zasedáních Ekofinu i při dalších příležitostech, samozřejmě spíš na okraji těchto jednání. Jestli si mohu ještě doplnit. Já jsem britská poslankyně a mám samozřejmě velký zájem eh, z, na, také z hlediska toho, že tedy britská vláda přijala nějaké kroky v souvislosti s, s, s vůli zakázat eh, FTT. Budete v této v otázce přijímat nějaké kroky? Ano, já jsem ehm, se já jsem hovořil s, s britskými kolegy plně respektuji různé národní preference. Toto je jedna z otázek, kde připouštíme, že různé země mají různé zájmy. A možná se teď budu opakovat. Vím, že vám to tím pádem moc nepomůže, ale to, na čem opravdu záleží teď, je, abychom se dohodli, abychom dospěli ke společnému mechanismu, Jakmile tento mechanismus vznikne, uvidíme, jak bude fungovat v praxi. A já se k tomu stavím pragmaticky. Je to experiment. Jakmile tento experiment bude fungovat a jakmile z něj bude nějaký prospěch, jakmile uvidíme výsledky, můžeme přeskoumat, jestli to podpoří, jestli to k něčemu vede, jestli to eh, povzbudí zájem i v jiných zemích ale zatím je má role jakožto předsedy velmi otevřená. Já se snažím v celé věci pokročit a na konci našeho období konstatovat, že jsme opět pokročili. Now for the e FDD. Děkuji a nyní za e FDD, pan Fon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Mám pro vás tuto otázku. Vysvětlete nám, jaké je stanovisko evropských institucí k paktu stability a růstu. Z posledních eh, deklarací to vypadá, že zde je nějaký chaos a zmatek. Na jedné straně máme nového komisaře Katajnena, který hovoří o uplatňování paktu a ponechává nebo neponechává žádný eh, prostor, rozhoduje se pouze pro rozpočtovou disciplinu, která ještě zhoršila krizi v Evropě. Na druhé straně máme eh, podtajemníka pro evropské záležitosti, eh, který hovoří úplně o něčem jiném. Takže Katajnenův recept je špatný. Nevím, jestli on si to uvědomuje, ale uvědomují si to miliony Evropanů, kteří šli k volbám. Italská vláda má různorodá stanoviska. Premiér Renzi hovoří o flexibilitě, na druhé straně vy, jeden z nejdůležitějších ministrů, chcete uplatňovat rigidně tento pakt. Mohl byste nám prosím říci, jak se na to díváte a co si myslíte o návrhu, který je eh, v programu Hnutí pěti hvězd, že by se investice eh, vyloučily z výpočtu deficitu. Co si o tom myslíte vy, premiér je proti? Eh, grazie. Děkuji, pokud dovolíte, odpovím anglicky. Děkuji vám za otázku. Dovolte, abych znovu zopakoval své stanovisko, které jsem vždycky zaujímal. Především pokud jde o pravidla. Já si myslím, že v tom nedávném prohlášení rady, o kterém jsem hovořil, kde se hovoří o používání flexibility v rámci stávajících pravidel. To je výchozí bod. A samozřejmě, já jsem hodně četl v médiích o tom, co řekl pan Katajnen a také zápis z tohoto jednání si právě čtu. Tam se znovu opakuje, že pravidla se nemusí měnit, musí se uplatňovat a v těchto pravidlech už je určitý prostor, určitá flexibilita. Dovolte, abych uvedl příklad toho, co si podle mě představuji pod eh, pojmem flexibilita. Jedna z důležitých věcí ohledně mechanismu dohledu v Evropě a v eurozóně je společné posouzení pravidel a opatření na ochranu fiskální konsolidace. To je podle mě základní předpoklad pro finanční stabilitu a také strukturální reformy. Takže musíme lépe pochopit, a já to pořád opakuji svým kolegům, jak v Itálii, tak v Evropě, musíme mnohem lépe než v minulosti pochopit, co to v praxi znamená. Strukturální reformy mají dopad na makroekonomickou výkonnost země, mají dopad na složení rozpočtu a vývoj země, mají dopad na makroekonomický a rozpočtový vývoj v okolních zemích. Takže nejdříve tedy vytvořit strukturální reformy, naplánovat je a potom je tedy posuzovat. Tak přitom všem je třeba vzít všechny tyto aspekty v úvahu. A podle mě právě v tom je flexibilita užitečná. My potřebujeme flexibilitu, ale musíme jasně vysvětlit, proč ji potřebujeme. Flexibilita slouží k tomu, abychom co nejlépe využili růstovou strategii, která kombinuje silnou, zdravou fiskální pozici a opatření na snižování dluhu se strukturálními reformami na podporu růstu. Tento přístup eh, funguje v celé řadě zemí, jak v Evropě, tak i jinde. A je zde celá řada důkazů, které to potvrzují. A zde se tedy vrátím ke své minulé zkušenosti. Já bych se v Evropě rád se svými kolegy o tuto minulou zkušenost podělil. Je třeba pochopit, že nebo co která reforma znamená z hlediska růstu a zaměstnanosti. V některých případech reforma, která je dobrá a která by měla přinést ze střednědobého hlediska dobré výsledky, bude mít negativní dopady v krátkodobém horizontu a my to musíme uznat. A právě v tomto okamžiku je flexibilita velmi konkrétní a specifická. A zde se členové Evropské unie mohou od sebe vzájemně naučit. Je zde celá řada dobrých postupů, které se můžeme vzájemně naučit a společně na nich pracovat. Děkuji. Tím jsme uzavřeli první kolo řečníků za jednotlivé politické frakce a teď znovu EPP, pan Zalba. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, přeji vám hodně štěstí při vašem předsednictví. Rád bych se vrátil k otázce flexibility, protože pravda je, že úplně nechápu tu polemiku nebo tu debatu, která probíhá v těchto týdnech. Já mám pocit, že flexibilita byla, byla uplatněna flexibilita u těch zemí, které měly důvěryhodné programy reform, které měly programy na daňovou konsolidaci. To znamená ty země, které vyzařují důvěru. Španělsko dostalo další tři roky k tomu, aby mohlo splnit eh, cíl deficitu, takže já nechápu, proč se tolik polemizuje o těchto věcech. Ty země, které plnily, tak ty měly nárok na flexibilitu a mě by zajímalo, zda se něco změnilo. Druhý bod, růst. Já si myslím, že to je velmi důležitá otázka. Hnací silou růstu budou reformy, bez pochyby, ale je jasné, že bude trvat, než reformy přinesou své výsledky a z krátkodobého hlediska by bylo nutné vynaložit ještě další úsilí na podporu růstu. A mě by zajímalo, jak italské předsednictví chce vyvážit rozdíly, různé přístupy k tomuto aspektu Francie například eh, chce budovat velké infrastruktury, aby podpořila růst a naopak země jako vaše nebo moje, Španělsko, potřebují více podporovat úvěry. To by určitě podpořilo ekonomické oživení. Tak mě by zajímalo, jak chcete řešit tuto dichotomii, jak chcete dosáhnout rovnováhy. A pokud o úvěry malým a středním podnikům, tak eh, mě by zajímalo, zda tam má italské předsednictví nějaký konkrétní návrh. A poslední, třetí otázka ke zprávě, k níž jsem zpravodajem. A to znamená směrné kurzy MIF PS2, to je tedy směrnice. Mě by zajímalo, zda to bude prioritou pro italské předsednictví, zda chce v průběhu tohoto roku tuto agendu dokončit. Některé země, jako Španělsko, už implementují tuto směrnici. Dokonce jsme to zastropili ještě více, než navrhuje komise. Mě by zajímalo, zda pro italské předsednictví bude prioritou schválení těchto dvou zpráv o směných kurzech. Děkuji. Thank you. I hope I will... Děkuji. Doufám, že eh, se mi podaří uh, zodpovědět všechny vaše otázky. Možná, že mi některé věci z vaší uh, eh, poslední části otázky utekly. Já bych to eh, vysvětlil následujícím způsobem. Co můžeme udělat krátkodobě na podporu poptávky, což je velice důležité samozřejmě k eh, zavedení a implementaci reform a k urychlení dosažení jejich výsledků. Nejdříve bych připomněl, že eh, monetární politika v Evropské unie a mimo eurozónu zůstala velice vstřícná. ECB eh, řekla, že je nadále eh, posilovat eh, ten vstřícný postoj i díky nekonečným opatřením. To je samozřejmě velice důležité. Za prvé. Za druhé. Pokud jsou opatření schopná aktivizovat aktivovat investice. To samozřejmě, tak to samozřejmě krátkodobě eh, podpoří poptávku. Samozřejmě v poslední době jsme viděli určité známky oslovování poptávky po celé Evropské unii i v eurozóně, i v jiných částech světa. Což ukazuje na um, trendy oslovování globální poptávky. Ale eh, ptali jste se, Neoptal jste se na to, co můžeme udělat na podporu eh, malých a středních podniků. Je celá řada věcí, ale dávám eh, jenom dvě takové široké myšlenky víc. Konkrétního to nemůžu říct kvůli času. Za prvé je to zlepšit přístup malých a středních podniků k nebankovním úvěrům. V některých zemích Evropy eh, můžeme to hodně udělat, abychom usnadnili nebankovní úvěry pro malé a střední podniky. Například, abychom malým, malým investorům eh, umožnili eh, vstup na trh s úvěry. To si bude vyžadovat regulační změny, které jsme nedávno zavedli v Itálii, ale myslím, že to také můžeme rozšířit do jiných zemí. A potom také ta nedávno přijatá opatření ECB, eh, která se týkají sekuritizace eh, malých a středních podniků. Eh, k tomu můžeme přizpůsobit, tak aby se malé a, střed, malé a střední podniky mohly s nás dostávat k úvěrům také díky dalším opatřením, která přijímá ECB. ECB. E a potom poslední věc, o které jste hovořil, a sice regulace bankovních poplatků. Na tom pracujeme aktivně a potvrzuji, že se budeme snažit dosáhnout co největšího pokroku za našeho předsednictví. Děkuji. A teď SAD Renato Soru. Grazie, <coughs> grazie presidente. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Já vám položím otázku italsky. Velmi si cením vašeho vystoupení, bylo to velmi jasné a umožnilo nám to lépe pochopit určitá hlediska, názory. Na úvod jste řekl, že v Evropě je nepřijatelná výše nezaměstnanosti, která podkopává evropský projekt. A potom jste nám připomenul, že růst to není věc, která přichází poté. Naopak je to uh, předpoklad pro daňovou udržitelnost a finanční stabilitu. Když ale hovořil o těch třech pilířích, na kterých chcete stavět růst, já s vámi souhlasím, tak mám pocit, že tam ale chybí duše, chybí tam ta síla, o které jsme hovořili už v minulosti. Předseda vlády Renci se nám snažil tuto sílu přinést do tohoto parlamentu a já mám pocit, že zde chybí tato vášeň, ta část toho snu, to úsilí o změnu. Já nechci říkat, že pravidla je opravdu nutno dodržovat. Nechci, aby tato pravidla přinesla další utrpení. Když prostě pravidla přinášejí utrpení, tak je třeba pravidla změnit anebo prodloužit lhůtu na uplatňování těchto pravidel. Mně se zdá, že narazíme na situace, které budou čím dál složitější, kontextu evropské integrace. Mezi body, na které jste upozornil, byla i důležitost reform. Připomněl jste také, že reformy v krátkodobém horizontu mohou přinášet nevýhody. Hovořil jste také o pobítkách k realizaci reform. Můžeme něco takového očekávat? Pobítky k realizaci reform? Z dlouhodobého hlediska to přinese výhodu pro ty, kdo ty reformy uskutečňuje i pro Evropu jako celek. V evropském semestru budu doufat, že italské předsednictví bude hrát aktivní roli, protože, jak se často připomíná, i na Evropské radě, konečně bude možno zahrnout nejen hospodářské parametry, ale i parametry související s úrovní zaměstnanosti a sociální ukazatele. Na závěr si také kladu otázku, zda a to je věc, která mě velmi zajímá, to jsou mladí lidé, um, školství, vzdělávání. Nemyslíte si, že bychom mohli zvýšit vzdělanost našich mladých? Naši mladé, naši mladí už teď musí splácet dluhy za minulost. Platí za naše chyby v minulosti a my jim teď bereme i zdroje nezbytné k tomu, aby měli dobrý život, aby nejlépe využili svého potenciálu Nemyslíte si, že tady děláme takové harakery a že by Evropa měla vyslat nějaký signál v této oblasti a to okamžitě? Grazie, risponderò in inglese. Děkuji, odpovím anglicky. Difference. Pokud jde o rozdíl mezi panem Valencianem a panem finančním ministrem, k tomu se nebudu vyjadřovat. Ale program pana Rencio je silně zaměřen na agendu strukturálních reform a nedávné volební výsledky zdá se oceňují tento program. Takže možná si to vykládám špatně, ale aspoň tak jsem to pochopil. A tak to také chápu vládní kroky eh, na každodenním základě. Nevidím, já samozřejmě možná nejsem dokonalý eh, ministr financí, ale z hlediska věcného myslím si, že tohle je způsob, jak postupovat. A ještě se pozastavím nad posledním bodem. Ta tragédie, které čelíme, to není jen eh, dlouhodobá a vysoká nezaměstnanost, ale zejména eh, dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí. A souhlasím, že v tom se musí udělat mnohem více, a to prostřednictvím určitých rozhodnutí, prostřednictvím nasměrování dostupných zdrojů směrem na podporu zaměstnanosti mladistvých takových iniciativ, jako je záruka pro mladé a také podporou vzdělávání a rozvoje dovedností. A Teď hovořím tedy z pozice za zástupce italské vlády. Ano, naš, jsem si vědom, že naše země hodně zaostává, pokud jde o vzdělávání. To je opravdu tragédie jak pro současnost, tak pro budoucnost. Bohužel čelíme rozpočtovým limitům, které mají zase zajistit, aby cokoliv, co děláme, bylo dlouhodobě udržitelné. Takže jsou to těžké volby. Všem podpora zaměstnání a vzdělávání mladých je jedna z hlavních priorit vlády. Vzhledem ovšem, nebo v prostředí těch, těchto kritických eh, rozpočtových omezení, jimž musí vláda čelit. For the EPP. A nyní za EPP. Yes, kolega Niedermayer. Pan Niedermayer. Thank you very much. Uh, first of all... Uh, Děkuji. Takže já si cením vašich profesionálních odpovědí na tyto otázky a chtěl bych připojit také dvě krátké dotazy. První se týká těch eh, doporučení pro jednotlivé státy, třeba v případě mé země. Myslím, že kvalita těch doporučení je velmi vysoká. Ovšem míra respektu ze strany vlády je velmi nízká. Máte nějaký podnět k tomu, jak zajistit otevřenější reakci jednotlivých vlád? A pak byla, zazněla možnost změnit tedy ten růst, pakt stability a růstu, two-pack a six-pack, do jaké míry diskuze o změně těchto pravidel může znovu vést k roztříštěnosti dluhopisových trhů. Thank you for your question. Uh... Děkuji za dotaz. Čili vám zřejmě jde o obecný bod toho, jak zlepšit implementaci jednotlivých strategických opatření. Evropa v nedávné době zavedla významné změny ve struktuře ekonomické zprávy, ať už to byl six-pack, two-pack, prostřednictvím dalšího uspůsobení paktu stability a růstu. Já mám za to, že to, co se nám daří, je mít takový celkový rámec hodnocení, hodnocení strategií, kde se kombinují fisk, fiskální stabilita z kroky strukturální reformy. A my se učíme, jak hodnotit to, co se tedy dělá na úrovni těch jednotlivých států a na úrovni evropských. A myslím, že tady máme eh, vlastně dvojí eh, funkci. A ambicí italského předsednictví je eh, pokročit tom, jak Eh, hodnotit jak jednak implementaci reform na národní úrovni. Tady už začínáme vnímat určitou zpětnou vazbu, začínáme mít určitý přehled o intenzitě implementace reform v těch zemích a celkový výsledek, a teď nehovořím o jednotlivé, o jednotlivé zemi, celkový výsledek je takový, že v té implementaci se dá dělat mnohem víc ještě, než se dělá. Není to jednoduché. Jeden, jedna z možností je maximálně používat uh, ta takzvaná peer reviews a také si vyměňovat uh, osvědčené postupy v implementaci těchto doporučení. Další, eh, o čem jste hovořili, jsem to dobře pochopil, je do jaké míry by mohlo znovu dojít k fragmentárnosti To je důležité, protože ta roztříštěnost byla jeden z velmi nepříjemných dopadů krize. A e, ta roztříštěnost může přetrvávat, ne proto, že by byla znovu krize, ale proto, že Evropa je teď e, v takovém stádiu, kdy se jen tak protloukáme vel, obdobím velmi nízkého růstu. To je samozřejmě reálné nebezpečí, a podle mě to vyžaduje mnohem silnější uh, impuls. Doporuč- hodnocení těch doporučení pro eh, jednotlivé státy se může zlepšit ve, v duchu toho, co jsem už řekl, ale také ještě v následujícím smyslu. To, co ta země dělá, není jenom série opatření, ale celková strategie. Takže ta strategie té země funguje nejenom proto, že zavádí ty v uvozovkách správná opatření, ale také proto, že tato opatření nastaví do správného vztahu vzájemného, tak aby se vzájemně podporovali. Příklad, když máte silnou reformu veřejné zprávy, pomůže vám to implementovat různé další reformy. Takže ten reformní balíček by měl co nejlépe nastaven a dopady, eh, měl, měl bychom lépe pochopit dopady, které to má na složení rozpočtu. Takže dá se dělat docela hodně věcí. A poslední věc, kterou chci zmínit a která musí být pochopena. Co můžeme dělat, jak můžeme využívat ty takzvané spillover efekty? Když je nějaká země úspěšná v, v té růstové a strukturální agendě, tak pak sousední země a vlastně e, celkově e, státy Evropské unie z toho budou mít prospěch. Tohle by mělo rovněž být vzato v potaz přístupu k tomu, co dělají jednotlivé státy. Nejde nám jen o lepší individuální výkon jednotlivých zemí, ale zejména o celkově lepší výkon na úrovni celé Evropy. Takže to je jedna z možností, jak lépe využít výhod inter, integrace, lépe pochopit, jak fungují ty jednotlivé národní po, uh, eh, politiky a využít spillover efektu. Děkuji za SAD. Eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, pardon, já mm, navážu přímo na to, co jste říkal nakonec. Od roku 2007-2008 eh, v tomto parlamentu eh, komise a eh, rada mnohokrát vystoupily v tomto parlamentu ke všem možným věcem a často míváme ten dojem, že zatím nestojí žádná strategie. Je to takové protloukání se, pokud vůbec. A my si říkáme, jak velkolepé je to euro, jak velkolepé je, že vůbec přežilo díky ECB, i když e, politicky odpovědní si e, stejně jako předtím hm, hm, se zdráhají vytvořit strategii pro eurozónu e, takovou, kde by mohla vytěžit svůj hospodářský potenciál. My tady hovoříme často eh, mm, o vzájemné závislosti. Eh, eh. To je zřejmé hm, vzájemná závislost evropských hospodářství. Máme tady problém těch jednotlivých makroekonomických strategických strategií. Máte problém v metodologii? Hovoříte tady o reformě EU 2020. Vy jste hovořil o rámcových možnostech eh, pro EU. Je tady Lisabonská strategie od začátku, ta vlastně nikdy nebyla uplatňována, každopádně ne dostatečně trvale. Jak byste si představoval lepší metodiku evropské hospodářské politiky, tak abychom tu vzájemnou závislost ekonomik, která eh, existuje, eh, proměnili v strategickou výhodu? Děkuji vám mnohokrát za tuto eh, velice eh, zajímavou otázku, náročnou otázku. Vrátím se k té otázce interakce mezi strukturními opatřeními a makroekonomickými opatřeními. Existují už teď příklady ve světě, příklady praktik, které se snaží eh, lépe využít makroekonomické eh, strategie a eh, v politiky a v jejich interakcí tedy. Podívejte se na to, co dělá G20, to mám na mysli. To, co dělá G20, kde se spojují velice odlišné struktury národních ekonomik, existuje společný přístup, který asi znáte, určitě znáte, a sice eh, silný, udržitelný a vyrovnaný růst. A otázka je velice jednoduchá. Jak můžeme nastavit eh, konstelaci národních eh, strategií růstu tak, aby ten společný efekt zlepšil společný výsledek, pokud jde o růst a pracovní místa? Odpověď je, že to existuje. Eh, existuje řešení na technické úrovni. Na politické úrovni ehm, můžeme zajistit, aby se země k tomuto eh, přihlásily. Čili tohle je eh, přijatelné také technicky, protože se učíme měřit dopad reform nejenom eh, reformy pracovního trhu, celé, ale celé řady eh, reform. Můžeme eh, debatovat o těch číslech, ale to je vždycky součást hry. Můžeme se posunout k lepšímu pochopení toho, jak vytvořit integrovanou politiku spolupráce. Samozřejmě v Evropě to dokážeme. To jsem si jistý. No, docházeli bychom to. Potom pokud jde o Evropu 2020, já si myslím, že ta strategie, na které už eh, samozřejmě komise pracuje a ten v tomto pololetí eh, přinese nějaké výsledky, tak opět můžeme lépe eh, vytěžit ty hlavní myšlenky. Myslím, že bychom měli lépe chápat vztah mezi těmi širokými cíly, pokud jde růst, o růst zaměstnanost, inkluzi a, a pracovní a životní prostředí Víme, eh, známe své cíle a nevíme, jak se k ním eh, dosáhnout. Vzní to jako technický problém, ale není to tak. Jde o politický eh, závazek využít stávající nástroje. A tady samozřejmě je třeba se pak dostat do konkrétních kroků, ale takhle bych obecně zareagoval na vaši otázku. Děkuji. Nyní za EPP pan kolega Maletič. Kolegyně, pardon. Dobrý den, děkuji pane předsedo, i vám a pane Podvane. Ráda bych se zeptala na chytrou fiskální konsolidaci. Doporučení podle ní jsou velice jasná. je eh, tam jasně řečeno, nezvyšujte daně, které zvyšují náklady na práci, nesnižujte eh, eh, investice, a investiční projekty, mm, nesnižujte investice do vzdělávání vědy a inovací, nesnižujte využívání evropských fondů. To jsou všechno faktory podpory hospodářského růstu. V, řada, v řadě zemí přesně vlády škrtají tyhle náklady, tak, aby eh, splnili eh, své, svá deficitní kritéria. Jak tohle eh, ukončit? Jak chcete podpořit vlády, aby dělali chytrou fiskální konsolidaci a nejenom fiskální konsolidaci, aby dosáhli nějakých fiskálních cílů? Děkuji vám za velice podnětnou otázku opět. Hovořil jste o, jak o daních, tak o um, škrtání výdajů v dobách fiskální konsolidace. Pokud jde o konsolidaci, tak um, existují způsoby, jak dosáhnout rozpočtově neutrálního přesunu daní, který snímá daňový tlak z těch růstových faktorů, například ze zaměstnanosti. Lze to dosáhnout také tedy z zaměstnanosti ehm, s firem a z investičních opatření. Já si myslím, že toho lze dosáhnout nejenom eh, prostřednictvím eh, rozpočtového opatření, ale také strukturálního opatření. Evropa nedávno se začala zabývat tím, jak eh, snížení zdanění mest ehm, by bylo možné implementovat v jednotlivých zemích. Já si myslím, že tohle je velice užitečné, protože tady eh, najednou začínáme hovořit o strukturálních a rozpočtových opatřeních v makroekonomickém prostředí. A to je směr, kterým bychom se měli eh, pustit. Potom, pokud jde o výdaje, hovořil jste tedy o velice hmm, důležité a bolestivé eh, otázce. Pokud existuje silný tlak na jednotlivé země, aby konsolidovali profil svých veřejných financí, tak pokud ehm, jste pod tlakem, abyste tohle udělali rychle, tak ehm, ehm, vlastně poškrtáte eh, ty věci, které byste jinak měli chránit. Jak se k tomu tedy postavit? Museli bychom se bavit o specifikách, ale eh, z vašeho postřehu eh, vidím jednu velice jednoduchou věc. Ono velice závisí na eh, harmonogramu fiskální konsolidace. Prostě jsou různé tlaky na konsolidace. A je třeba eh, chápat krátkodobé a dlouhodobé a střednědobé eh, dopady investic do vzdělávání. Víte, že když škrtáte investice do vzdělávání, váš dlouhodobý růst půjde dolů. K tomu jsou mm, velmi dobrá čísla. Takže pokud jde o sladění fiskální konsolidace s dlouhodobými náklady, tak eh, to je věc, kterou, eh, která by si opravdu eh, zasloužila větší pozornost. Nedávno v Evropě i jinde celá řada zemí řešila fiskální konsolidaci kvůli tlakům trhu ve velice krátkodobém horizontu. A tím se dostávám k další úvaze, která možná zní zcela zřejmě. Země by se měly snažit eh, vyhnout se eh, tomu, aby se dostali pod těžký eh, tlak trhu. Proto je třeba, aby neustále posuzovali fiskální udržitelnost. Pokud jste potom v situaci, kdy musíte seškrtat výdaje, tak, to, tak abyste to nemuseli dělat pod tlakem, abyste si mohli vybrat, co budete škrtat oproti něčemu jinému. Takže je třeba mít dlouhodobý horizont a, a co nejvíce se e, zabývat e, zdravím veřejných financí, tak abyste se nikdy nedostali pod tlak finančních trhů v ideálním případě. Děkuji a teď kolegyně Doc. Děkuji a děkuji, že jste mezi nás zavítal. E, Chci se zeptat na otázku bydlení, otázek bydlení v těch eh, specifických doporučeních pro jednotlivé země a v procesu semestru a také v širším kontextu eh, reform strukturálních, o kterých jste mluvil. Eh, otázky bydlení mohou vést k neefektivní alokaci zdrojů a mohou bránit mobilitě pracovní v mnoha trzích a hrály také velkou roli při vzniku finanční krize jako takové a při jejím prodlužování. Přitom otázky bydlení jsou zmiňovány jen v některých doporučeních pro některé země. A to podle mě dost nekonzistentním způsobem. Takže chci se zeptat jednak na sociální bydlení a jednak na eh, danění nemovitostí. Takže k sociálnímu bydlení. To může být mnohem efektivnější než eh, soukromně poskytované bydlení v některých okolnostech, kdy je to k dispozici a kdy to zajišťuje větší jistotu. Ale eh, přesto v jednom z doporučení se říká, že by se měly zvýšit nájmy v sociálním bydlení. Ovšem eh, samozřejmě v některých situacích, kde je nedostatek, je nezbytné mít určité cíle. Ovšem v rozporu s tím, aby to bylo v podstatě jako něco, co je napříděl, tak může být eh, také potenciální volbou zvýšení nabídky. Takže chci eh, určité vyjasnění, aby se náhodou nenavrhovalo, že sociální bydlení má být pouze reziduální okolností a aby se uznalo, že něk, za některých okolností investice do sociálního bydlení může podporovat účinnost a, a udržitelný růst. Dále některá doporučení eh, hovoří o změně danění, eh, aby se přesunula přesunuli daně směrem eh, k bydlení a nemovitostem, nebo reforma Eh, tak, aby nedocházelo k určitým deformacím na trhu, eh, na trhu s nemovitostmi. Eh, vím, že v kontextu Spojeného království to bylo sporné ohledně jedné speciální daně na nemovitosti s vysokou hodnotou. Vím, že se to stalo kontroverzí u mě, u, u nás doma, protože některé z eh, takovéto investice jsou pak používané za, jako neproduktivní investice, zejména pro lidi ze zámoří. Ale chci se zeptat, jak můžeme podpořit vlády jednotlivých států, které se snaží přijímat rozhodnutí eh, taková, která mají zvýšit produktivnost eh, bydlení. A to v kontextu toho, že samozřejmě v při jakékoliv reformě danění nemovitostí budou ti, kteří z toho budou, budou mít prospěch, ale i ti, ti, kteří na tom ztratí. To byla zajímavá a taková velmi mnohostranná odpověď. E, otázka tedy. E, dovolte mi říci, že je pravda, že bydlení je e, takovou kapitolu, která má mnoho aspektů, protože se má sociální dosahy, ale také investiční, jak jsme byli svědkem v té bublině, a dopady jejího splasknutí. K těm konkrétním otázkám odpovím obecně. Sociální bydlení by nemělo být považovaný za reziduální. E, s tím souhlasím. Souhlasím e, s, vaším, s vaší obecnou poznámkou, to znamená poskytnout e, pobytky k více sociálnímu bydlení je prospěšné. A teď to chci stáhnout k předchozí odpovědi. Když, eh, když přihlédneme správně ke střednědobému kontextu, pokud budeme pod tlakem, tak to může být reziduální, když máme určitý tlak na to, kam alokovat zdroje. Já s vámi ale celkově souhlasím. Ovšem danění bydlení má rovněž jisté dopady. Za prvé, jak můžeme podpořit nabídku? A tady se do, to souvisí s širší otázkou, to znamená, jak danit pozemky a mechanismus využití půdy, který je velmi specifický nejenom pro jednotlivé země, ale dokonce i regiony. Kromě toho je tu další otázka, kterou jsem zmínil. A to, že tedy jak danit eh, nemovitostní eh, majetek, bohatství. Ten přístup, že bychom neměli danit práci, ale spíš majetek. Ale vy jste správně uvedla, že bydlení má různé komponenty, takže to by mělo být součástí celkové strategie. Omlouvám se, že jsem se vyjádřil trošku obecně, trošku genericky, ale myslím, že jsou to důležité body. Podporuji, abych se tomu věnovalo více pozornosti v doporučeních pro státy. Děkuji. Elizabeth Gardini za EPP. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručná. Musím říci, že mám takový bolestný komentář to bylo velmi obecné, to, co jste říkal. Italské předsednictví začalo 1. července, já jsem očekávala něco konkrétnějšího. My jsme četli dnešní ranní noviny, kde se říká, že Bundesbank pomáhá stagnujícímu Německu Zdá se tedy, že politika úsporných opatření je krátkozraká politika. Zastavuje se to, co bylo vždycky lokomotivou, hnacím motorem. A zastavuje se proto, protože vývozci v okamžiku, kdy Evropa je v krizi, Rusko je v krizi a euro je tak silné, tak naše vývozci nejsou konkurenceschopní vy, odborníci, jste nám to vysvětlili. Vývoz klesá na globální úrovni, protože Čína a USA také jsou teď v krizi. Takže my očekáváme něco silného, něco, co by dalo občanům možnost v Evropě vidět, že je zde nějaký dosažitelný cíl na dosah ruky. Vy správně říkáte, že zde máme vzájemnou provázanost národních ekonomik. Když se podíváme u nás doma, a zde se na vás obracím jako na italského ministra, když se podíváme na program italské vlády, pokud jde o výdaje, tak eh, máme obavy, že vzhledem k tomu, že to nebude pokryto, tak eh, jak to bude vypadat? Hodně se o tom hovoří, ale žádné jasné vysvětlení se nám nedostalo. Jak eh, dosáhnete toho, aby účty v Itálii vycházely? A k tomu, co nám říká Bundesbank. Není na čase, abychom přijali konkrétní opatření, abychom okamžitě zahájili akci, začali jednat, protože vy moc hezky mluvíte, mluvíte o teoriích, říkáte nám jak, jak se má uvažovat, ale já si myslím, že to nestačí, že ne jak, ale co. Já žádám o konkrétnost, protože jinak mám pocit, že k sobě nenecháme proniknout realitu. A to nám právě říkají naši občané. Děkuji. Thank you for your question. Děkuji vám za otázku. Dvě věci. Pokud jde o předsednictví ECOFINu, tady mohu jen potvrdit to, co jste říkala. makroekonomický obrázek je zklamáním a Německo, které bylo nejvíce rostoucí zemí v eurozóně i přes krizi, teď vypadá tak, eh, že to opravdu bije na poplach, eh, protože ta eh, slabost je mnohem více rozšířená, jak v prostoru, tak v čase, než jsme očekávali před 6 měsíci. Co je třeba udělat? To samozřejmě je na národních vládách, aby rozhodly a role ECOFINu je v tom, aby poskytoval rámec, ve kterém by se mělo zlepšit chápání různých doplňkovostí. K těm opatřením, o kterých budeme diskutovat na podzim. To je tedy důležitý prvek hodnocení. A zde bych se rád vyjádřil jako italský ministr financí, co se dá udělat. Itálie je země, kde je nízký růst a vysoká zadluženost. A vše, co budeme dělat, musíme dělat na základě tohoto faktu, který platí už 15 až 20 let. Strategie vlády kombinovala dva prvky zatím. Za prvé, silný program strukturálních reform, který je uplatňován roku v ruce s krátkodobými opatřeními. Já myslím, že většina z vás nezná italská specifika, ale byla přijata opatření na podporu nízkopříjmových a středně příjmových eh, domácností a také malých podniků. Ale také se implementují úvěry, nebo tedy mm, program úvěru pro malé a střední podniky, takže to se tedy dělá. Ale důležité je zachovat eh, finanční stabilitu zemí. My tedy se snažíme sladit eh, podporu růstu s tou dluhovou udržitelností. Děkuji. Pedván Pérez, SD. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Ekofinu, děkuji za vaši prezentaci. Vystupujete v okamžiku historie Evropské unie, která je poznamenána důležitými reformami, šesti balíček, dvojbalíček i evropský semestr. Na začátku tohoto funkčního období si uvědomujeme, že otázka investic začíná být takovou posedlostí. Tato otázka se pokládá různými způsoby, ale zde v Evropském parlamentu nám jde především o to, abychom si ověřili, že v každém členském státě bude vynaloženo dostatečné úsilí na investice a že to přispěje k celkové evropské strategii. V rámci strategie Evropa 2020 jeden z vašich eh, předchůdců nám dal slogan, který se nám líbí, říkal, že státy mají eh, nést eh, rozpočtovou disciplínu, nebo tedy plně rozpočtovou disciplínu a Evropská unie potom eh, tedy prožije oživení. My tedy hovoříme o potřebách investic, tato potřeba je zjevná všude ve všech členských státech, dokonce i tam, kde to vypadá poměrně dobře i z hlediska jejich rozpočtu. Jean-Claude Juncker navrhoval investiční plán ve výši 300 miliard, kde by se kombinovaly jak veřejné, tak soukromé zdroje, ale bojíme se, že to zůstane jen zbožným přáním a že v podstatě to spočívá pouze na klasických zdrojích, které už jsou skoro vyčerpány, jako například eh, Evropská investiční banka, její kapitál byl navýšen. Vidíme, že eh, už asi nemůžeme od EIB toho více žádat. A otázka, která zde vzniká, je, zda bychom neměli využít nástroje financování, které budou více inovativní na celoevropské úrovni, aby se nám podařilo začít využívat ty špatně nebo zcela nevyužívané zdroje. A neznamená, no, neznamená to také, že by se měla otevřít debata ohledně místa investic ve výpočtu deficitu nad rámec toho, co bylo řečeno na radě. point Děkuji za tuto otázku. Strukturální reformy jsou klíčové ale nejsou jediným eh, aspektem, jediným prvkem na seznamu eh, kroku, protože eh, investice jsou rovněž důležité, protože jsou prostředkem, jimž inovace jsou zaváděny do toho systému, protože zvyšují inovativní kapacity. Co můžeme dělat na zvýšení investic? Jistě otázka financování je jedním z prvků. Vy správně říkáte, že kromě toho, co můžeme očekávat z hlediska různých opatření, mohou hrát roli jak veřejné, tak soukromé složky. V některých oblastech není dost soukromých investic, protože horizont je pro soukromého investora příliš dlouhý. A tady je role pro veřejné zdroje, ať už tradiční, nebo například EIB, příspěvek národních rozvojových institucí, ale také navázat evropské investiční projekty z veřejných i soukromých zdrojů na kolektivní evropské cíle. Co tím myslím? oblasti, které jsou zmiňovány i v agendě Evropa 2020. Proto říkám, eh, napojme ty cíle na nástroje lépe. Často slychám diskuzi na, témo, na téma, je problémem, jsou problémem zdroje nebo projekty. A odpověď na první pohled naivní je, je to obojí. V některých zeměch, zemích je hodně zdrojů, ale nejsou použity, protože tam nejsou projekty. Jinde jsou projekty a nejsou zdroje, čili jde o to, abychom mobilizovali soukromý i veřejný sektor. Musíme mít mnohem větší iniciativu z veřejného sektoru a tím, teď myslím, i na vlastní zemi musíme daleko lépe využívat dostupné zdroje. To je strukturální výzva, abychom zlepšili eh, tu implementabilitu těch jednotlivých projektů. Teď překračuješ současový limit, ale ještě poslední poznámka. Odkud jsou soukromé investice? Z financování, z poptávky, ale teď jsme se poučili z krize, že to také vyplývá z dlouhodobého ocenění celkového strategického politického prostředí. Pokud je to prostředí nestabilní, tak nebudou žádné investice, i když existuje likvidita. To jednoznačně prokazují Spojené státy. Musíme v Evropě zavádět daleko větší předvídatelnost eh, z dlouhodobého hlediska a soukromé investice se pak dostaví, protože likvidity k tomu je dost. Děkuji, EPP. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan ministře Pavane, premiér eh, Renci, když oslovil parlament eh, před dvěma týdny, zdůraznil potřebu větší flexibility při uplatňování fiskálního rámce Evropské unie. Já jsem to pochopil tak, že nechtěl spochybňovat pravidla jako taková, ale spíše vyzval k jejich eh, uplatň, flexibilnějšímu uplatňování. Mohl byste konkrétně eh, vysvětlit, co by to znamenalo? Dám jenom jeden příklad eh, veřejného zadlužení v Itálii, které je podstatné. Přesahuje, pokud vím, 130 HDP. Podle ustanovení eh, fiskálního eh, kompaktu eh, všechny země, které mají tento ukazatel na výše než 60%, to musí o šestinu snižovat do roku 2020. Jak Itálie se k tomuto může postavit a zároveň zavést flexibilitu, která by nějak ulevila splnění této eh, náročné podmínky, kdyby to znamenalo snižovat prakticky více než o 3% HDP dluh ročně po 20 let. A jak to lze eh, sladit eh, s tím voláním po investicích do produktivních oblastí, které ovlivňují potenciál HDP do budoucna? Děkuji. Eh, tak zase eh, teď musím eh, odložit nebo si zase musím tady vzít na sebe úlohu v italského ministra financí. Nejdříve obecná věc. Když jsem hovořil o tom, že flexibilita je k dispozici, tak jsem myslel dvě oblasti. Za prvé je tady úloha strukturálních reform, které jsou započítávány do posouzení situace dané země a při eh, tedy tvorbě doporučení. A potom je tady úloha výjimečných eh, okolností. Potom si uvědomíme ještě, že strukturální reformy trvají, než začnou působit pořádně. A za druhé, když je tady makroekonomické prostředí. To je velice nepříznivé, pokud jde o e, velmi nízký e, reálný a nominální růst. Ta makroekonomická dynamika je tady velice citlivá. A co tedy země e, jako ta moje, kde je vysoká zadluženost a nízký růst? No ono, odkud je tady ten nízký růst? Já na to odpovídám tak, že je, eh, to, eh, je způsoben strukturálními překážkami, které se nahromadily za poslední eh, dvě desetiletí. Pokud se podíváte na makroekonomická čísla země i jako mé, tak vidíte, že růst je plochý a produktivita klesá. To není krátkodobý problém, to je dlouhodobý strukturální problém. Je tady velký strukturální program, který je třeba naplnit. Pokud tohle ovšem bude zrealizováno, tak jsem si jistý, že to um, změní ten růst mnohem uh, silněji, než budeme eh, schopni uh, si představit. Můžeme tedy vyrést ze zadlužení. Opravdu se vytvoří skutečná dynamika. Investice. Investice jsou klíčové. Ovšem tady mám na mysli eh, soukromé investice. A opět jsem si jist, že zdroje pro investice budou k dispozici pokud budou ty eh, pobítky k investicím efektivní. Tady jedná vláda nejenom v oblasti strukturálních reform, ale také eh, v oblasti konkrétních opatření, která se nedostávají do titulku, protože vypadají nudně a jsou obtížně pochopitelné. Ovšem eh, souvisí to se zjednodušování regulativního prostředí s podněty pro malé a střední podniky, které byly zavedeny a tak dále a plánujeme toho mnohem více. Takže eh, kombinace úspěšných strukturálních reform a více investic eh, ze strany soukromých firm, myslím, eh, nakonec tohle zajistí teď Sylvie Gulár. Děkuji, pane předsedo, že jste sem přišel a přeji vám hodně štěstí při italském předsednictví. Budu hovořit francouzsky. Hodně zde zaznělo o investicích. Předseda Juncker ve svém programu oznámil, že chce předložit návrhy o externím zastoupení eurozóny. Je italské předsednictví nakloněno uplatňování článku 138 smlouvy, který už teď umožňuje komisi předkládat návrhy státům a nemyslíte si, že by to mohl být dobrý prostředek k tomu, jak vysvětlit občanům důvody existence eura, protože mám pocit, že v posledních letech jsme se tolik snažili zachraňovat euro, tolik jsme se snažili zachránit před krizí, že jsme zapomněli na ty důvody, které vedly k vytvoření eura a které pan Juncker připomněl při svém projevu. Děkuji za tuto otázku. Já se také eh, vracím eh, do těch eh, dávných dní, kdy jsem jako člen správní rady velmi podporoval myšlenku jednotného zastoupení eurozóny. Myslel jsem si, nebo myslím si, že by to posílilo nejen vnější pozici eurozóny, ale také IMF, že by to poskytlo také vyváženější rozdělení. Italské předsednictví to formálně nemá v programu, ale jako ministr financí Itálie v budoucnosti budu určitě podporovat vážnou debatu o tom, jak dosáhnout takovéhoto zastoupení. Jak velmi dobře víte, je to komplikovaný proces přepracování, rozdělení míst ve správní radě. Ale nad rámec institucionálních aspektů si myslím, že je to velmi důležité a čím více tedy eurozóna se bude blížit eh, do stabilního stavu, tak tím důležitější bude, aby měla silnou externí reprezentaci a budeme potřebovat také silnější globální zprávu i v rámci G20. Tam budeme také potřebovat upevnit evropskou pozici. To by vedlo také eh, k lepšímu řešení nerovnováhy, která by mohla nastat v budoucnu. A také snadnější řešení krizí v budoucnosti, ke kterým, jak se obávám, určitě dojde. Abych tedy odpověděl na vaši otázku, já si myslím, že určitě bychom to podpořili, i když oficiálně jsme to neřekli. Já osobně bych to určitě podpořil. Děkuji. A nyní máme čas na poslední otázku, pan Kocolino. buongiorno. Dobrý den. Pokusím se položit následující otázku. V rámci debaty uplynulých týdnů až po hlasování o novém předsedovi komise Junckerovi, kde byl oznámen ten nový program 300 eh, miliard eh, investic. Může to být eh, příležitost k tomu, aby se znovu zahájila konfrontace i s komisí v rámci paktu stability, aby se ověřily kvóty financování na těchto projektech eh, ze strany jednotlivých států. Je tam především ta kvóta spolufinancování jednotlivých států. To je obrovská věc, týká se to takových zemí, jako je ta naše, kde máme občas problém naprogramovat, naprojektovat nebo zrealizovat jisté projekty, jak už jste to říkal i sám vy, i vy sám. Otázka spolufinancování je velmi důležitá. Často právě kvůli tomu není možné zdroje, které jsou k dispozici, využít. Není možné tedy představit si, že v následujících měsících by se takovéto citlivé téma znovu řešilo, znovu otevřelo. Jde o dvě věci. Jedna je evropská, abych použil tento výraz, a druhá souvisí specificky s Itálií. K té první věci bych řekl, že já bych byl pro znovu zvážení alokace strukturálních fondů a prostředků důrazem na tvorbu pracovních míst a růst. Jak už jsem říkal, to jsou klíčové priority italského předsednictví. Byl bych tedy pro výměnu názorů ohledně toho, jak přepracovat strategii přidělování těchto prostředků. A pokud je o tu italskou záležitost, a zde znovu budu vystupovat jako italský ministr financí, Jeden bod, eh, který vy určitě dobře znáte, ale nevím, zda ho znají i všichni zde v této místnosti. Souvisí to s tím, co v Itálii označujeme jako vnitřní pakt stability. To je dohoda mezi vládou a regiony a obcemi ohledně limitu pro výdaje, aby se podíleli na dosahování celostátních daňových cílů. Ukázalo se, že je to neefektivní systém, který mimo jiné souvisí s tím, co právě zmínil pan Kocolino. Sice, že jsou zde překážky k plnému využívání strukturálních fondů z Evropy, které směřují do Itálie. Ale to je pouze jeden aspekt. Vláda tedy teď právě přeskoumává možnosti, jak přepracovat vnitřní daňový rámec, aby se tedy zachovala daňová disciplína na místní úrovni, na úrovni obcí a regionů a zároveň, aby se lépe využívaly celkové zdroje, včetně těch evropských. Druhý aspekt souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí celé řadě situací není problémem dostatek zdrojů, ale nedostatek projektů, které by byly efektivní a které by umožnily efektivní využívání těchto prostředků. Některé země, a zde mohu hovořit za svou zemi, mohou podstatně zlepšit způsob, jimž navrhují a předkládají projekty a tím pádem žádají o tyto prostředky. Myslím si, že zde je opravdu eh, velký prostor ke zlepšování. To jsou tedy dvě oblasti, kde by se v budoucnosti ta diskuse měla posunout vpřed. Děkuji. Myslím, že tím můžeme uzavřít tuto část našeho zasedání. A já děkuji předsedovi Padoánovi za jeho velmi důležitý příspěvek do tohoto dialogu. Myslím si, že zde byly skutečně skvělé otázky a velmi zajímavé odpovědi. Můžeme být spokojeni. Náš výbor i v následujících měsících bude pracovat na některých eh, z témat, které zde zazněly. A i svými i svým tedy eh, souzprávu z vlastní iniciativy přispějeme k evropskému semestru a také k hodnocení opatření v rámci Economic Governance, takže zde se náš výbor bude aktivně podílet na této debatě a těšíme se, že budeme pokračovat v plodné spolupráci s italským předsednictvím, také v legislativní oblasti, jak jste říkal vy a těšíme se, že se s vámi znovu setkáme na ekonomickém dialogu na konci vašeho předsednictví. Děkuji, pane ministře. Koleg. Kolegové, myslím, že můžeme obnovit jednání. A naším dalším bodem na pořadu je delegovaná um, a prováděcí opatření e, komise týkající se příspěvku od řízení jednotného výboru pro řešení problémů. A ta původní definice již neodpovídá stávajícímu právnímu rámci. Každopádně v první řadě chci přivítat zástupce Evropské komise, kteří nás seznámí s další pokračování práce DG Markt při přípravě těchto opatření o příspěvcích do eh, fondu a národních opatřeních při eh, nastavování SRM. Takže tato prezentace probíhá v rámci neformální spolupráce, kterou vítám mezi výborem Econ a DG Markt ve věci delegovaných a prováděcích aktů. Jak víte, podle našich postupů, jakmile budou tato opatření přijata, tak parlament a rada budou mít tři měsíce na přeskoumání tohoto aktu a budou moci namítat proti jeho vstupu v platnost, ale samozřejmě je velice důležité mít neformální spolupráci s komisí předtím, než bude tento akt přijat, aby parlament měl možnost se vyjádřit předem. Chci také informovat poslance, že koordinátoři rozhodli zavést měsíční příležitost pro debatu na úrovni výboru o těchto opatřeních, čili o, dele- o delegovaných aktech. A nyní dám slovo Oliverovi Gersanovi, který je zástupcem ředitele DG Markt a který nám představí toto opatření. Dostane asi 15 minut a po eh, té prezentaci dostanou slovo eh, členové vyjednávacího týmu pro jednotný mechanismus a pak se vyjádří koordinátoři z minulého pondělí, kteří budeme pokračovat v diskuzi v návaznosti na minulé období a pak budeme mít catch the eye. Takže slovo dostává pan Gersand. Uh, thank you very much. Děkuji, uh, pane předsedo. Vážení pane předsedo, vážení poslanci. Nejdřív popíšu, kam jsme se dostali eh, jak u EBRD, tak i u SRM a potom k otázce vytvoření jednotného výboru pro řešení problémů. Jak víte, nařízení bylo přidá, OS SRM bylo přijato 6. 16. července a potom vstoupí k platnosti, do platnosti ke konci srpna. E BRD, e RRD, pardon, BRD Eh, také v nejbližší době a bude třeba přijmout nej, eh, nezbytná opatření na úrovni 2, abychom zajistili řádnou implementaci do eh, roku 2015. A sem patří také velice citlivý úkol, jak už jste říkal, pane předsedo, navrhnout delegovaný akt pro příspěvky do BRD které jsou také nezbytné pro eh, řádné eh, fungování SRM. Podle SRM eh, má komise na základě BRRD předložit delegovaný akt, návrh pro, pro prováděcí akt rady k Fondu pro jednotné řešení krizí a mm, komise má navrhnout jak text pro přijetí tedy také eh, text pro přijetí kolegiem do eh, konce září tohoto roku. Prezentace balíčku byla eh, odsouhlasena během trialogu 20. března a tento návrh je zároveň nezbytný k zajištění plného souladu mezi oběma texty. Stručně k eh, tomu, co jste eh, říkal úvodem o dobré spolupráci mezi eh, sekretariátem a radou, sekretariátem ekonu a radou. Myslím, že ta proběhla při všech zasedání, kdy jsme zpracovávali oba texty a jsme velice rádi za tuto plodnou spolupráci. Eh, kterou eh, jsme vedli s vašimi odborníky. Odborná skupina se setkala pětkrát v červnu, eh, květnu a červenci a ještě plánujeme dvě další jednání, jedno zítra a jedno 30. července. Služby komise předložili celou řadu variantních dokumentů, simulovaných variant a dokonce i návrhů legislativních textů a cílem je dokončit legislativní texty do Eh, konce července, aby eh, se stěly překlady a komise mohla přijmout do konce srp, eh, září. Služby komise získaly data od členských států, aby mohli odhadnout přibližné příspěvky, které se budou platit do BRD a SRM. Zatím nejsme zcela spokojeni s údaji, které jsme obdrželi. Ty nám neumožňují plné zpracování jednotlivých variant pro kalibraci. V této oblasti eh, spolupracujeme s eh, společným eh, výzkumným centrem komise. Také jsme vytvořili kontakt s ECB i EA, abychom, aby nám pomohli v otázkách metodiky i schromažďování dat. A potom jsme prováděli také online připomínkové řízení, do kterého jsme dostali kolem 3000 reakcí a v současné době zpracováváme. Tyto odpovědi závěrečnou eh, zprávu tedy budeme projednávat zítra. Eh, debata na odborné skupině nás vedla k řadě předběžných závrhů, eh, návrhů ohledně vyváženého postupu do budoucna. Za prvé je tady princip přiměřenosti, eh, o kterém se často hovoří v souvislosti s malými bankami. Existuje obecná dohoda, že by měla tady být, eh, že malé banky by měly být eh, s nimi by mělo být nakládáno zvláštním způsobem, aniž by se ovlivnil že nějakým způsobem roste příspěvku. To jsou, jedná se o banky, které mají menší bilanční sumu než 300 milionů eur a celkový e, objem aktiv, e, který nepřesahuje miliardu eur. A tyto dvě podmínky jsou kumulativní. A e, důvod pro dlouhou podmínku je, že podle ERD se nepokrývají vklady a my nechceme, aby velké banky s velkými vklady byly považovány za malé banky, vzhledem k tomu, že jsou to přece jenom relativně velké banky. Takže u těch malých bank předpokládám eh, paušální systém, tím se vyhneme nákladům na výpočet eh, té plovoucí eh, částky příspěvku. A zdá se, že to je nejvhodnější řešení. Tak abychom vystihli tu situaci těch bank, některé jsou opravdu malé, do 50 milionů, a některé jsou už blízko toho limitu 300 milionů eur. A myslíme si, že eh, takový eh, závorkový systém nám umožní, eh, vytýkací systém nám umožní vlastně hmm, dobře rozlišit ty banky, které budou právě spadat do jedné nebo do druhé skupiny. Potom eh, ta definitivní paušální částka, ta se ještě stále projednává. Pro eh, těch prvních 50 milionů to bude asi velmi nízké a mělo by to být eh, velmi, nebo co nejbližší ta, ta banka, která má 301 milionů, by měla, být, by měla platit zhruba stejně, co ta banka, která má 299. Žádná banka v rámci tohoto paušálního systému by neměla platit nějak jinak, než kdyby se eh, ten systém uplatňoval normálně, paušální. Potom tady máme velmi specifické banky, za prvé malé investiční firmy, za druhé eh, infrastrukturu eh, finančního trhu, která má bankovní licenci a potom instituce, které jsou vyňaté z MRO podle BRD a potom unijní pobočky a potom úvěry propagačních bank. Vycházíme z předpokladu, že BDSRM e neumožňují žádnou výjimku z povinnosti přispívat do fondu. Ovšem některé banky zde budou mít určitá specifika. Za druhé, stávající pracovní dokumenty hovoří o výpočtech na e, jednotlivé úrovni. Má to e, jak výhody, tak nevýhody. E, máme tady solové příspěvky a k těm se spíše přikláníme vzhledem k, tomu, vzhledem k povaze některých bankovních skupin a z tohoto důvodu uvažujeme o prodloužení toho zvláštního nakládání s s eh, eh, mezi skupinovými závazky pro instituce, které jsou součástí stejné skupiny. A sice bude se předpokládat, že za podmínky tedy, že všechny instituce jsou eh, usazené v EU, mají povinnost přispívat v rámci centrálního posouzení rizik a neexistuje žádný neexistuje žádná překážka pro v uplatnění eh, té příslušné odpovědnosti. Dále eh, čekáme, eh, že tyto závazky jsou nevylučitelné z toho závazku a je třeba splnit další příslušné podmínky. Na základě toho paušálu paušálního základu se dostáváme k posouzení nebo k přizpůsobení rizikům, takzvanému multiplikačnímu, podle eh, pravidel EBRD, BRD, pardon. Bude tady tedy eh, ten příspěvek k základní sazbě, který se bude násobit eh, dalším faktorem přizpůsobení se riziku. Ten základní příspěvek bude určen na základě úplných eh, aktiv eh, minus vkladů, jak už jsem právě vysvětloval. A ten základní příspěvek eh, rizikový odráží tedy velikost, čili pravděpodobné použití toho fondu. A dále se snižují příspěvky bank s silnými vlastními zdroji. Další uh, úprava rizika bude uh, se uplatňovat na, tu, na ten základní příspěvek multiplikačním modelem. A ten multiplikátor uh, tedy, uh, to je systém, který si získal největší podporu zatím v pracovní skupině. Zvažujeme Eh, s eh, systémem variabilních sazeb, o kterých budu hovořit za chvíli, kde eh, ten rizikový faktor se může pohybovat mezi 0,8 základního rizikového příspěvku a 1,5 pardon, jedná se o multiplikátor, čili 80 až 150 jako strop. O tom se tedy eh, stále jedná. Ty rizikové faktory by představovaly eh, čtyři hlavní kategorie. První kategorie je expozice riziková. Tomu bychom dali 50% tní váhu. Tam by byly čtyři indikátory. Eh, hodnota konkrétních akt aktiv, eh, zachraňovatelné fondy, bail-inable funds a jejich příspěvek k celkovým fondům, potom eh, LTO 1 k poměr k celkovému kapitálu a potom eh, poměr mezi likviditou a kapitálem. Čili to jsou věci, které posuzujeme v první kategorii. Druhá kategorie by obsahovala Eh, rizika eh, související eh, se stabilitou a variabilitou fondu. Tam by, ta by dostala podle stávajícího návrhu 50% rizikového, tedy ta první kategorie 50%, a druhá kategorie 20% rizikového faktoru. A potom by tam byly dvě složky ještě. LCR, Liquidity Coverage Ratio, a, no a ještě jeden faktor. Za třetí je, eh, je tam význam pro stabilitu finančního systému nebo pro ekonomiku jako celek. Tam by byla síla 10% nebo váha 10% eh, a sice podíl eh, v celkových expozic vůči ostatním institucím. A tam je debata, jestli bychom to měli omezit na expozici uvnitř EU nebo šíře, abychom lépe nebo nějak šířeji. A potom další rizikové faktory, ty by měly celkově 20% váhy, který eh, tedy by eh, eh, specifikoval ten řídící orgán. Máme tady celou řadu prvků, které musíme zvážit. Za prvé důležitost obchodních aktivit a expozice v rámci jednotlivých, v rámci tedy rozvah. Za B složitost a vyřešitelnost těch problémů instituce. Mimořádná dále eh, mimořádná státní podpora. A za čtvrté členství nějakého IPS, v nějakém IPS. Váha každého eh, z těchto eh, faktorů bude stanovena řešícím orgánem, takže některé faktory budou mít třeba 10% celkového Eh, risky jazykového profilu, ale celkově dohromady budou moci mít jenom 20. Čili tolik k tomu, jak tohle může vypadat, eh, jak vypadá ten příspěvek zatím stávající eh, příspěvek pracovní skupiny. Pracujeme na zlepšených datových vzorcích, abychom lépe pochopili výsledky ehm, jednotlivých ehm, záležitostí a bude to záležet na kalibraci těch jednotlivých rizikových indikátorů bank. A teď k tomu administrativnímu příspěvku u SRB. Tady ehm, se snažíme vytvořit eh, dočasný eh, systém k výpočtu SRB v eh, září. To bude velice jednoduchý systém a tam um, bude eh, paušální poplatek podle eh, velikosti banky. Tento eh, systém bude nahrazen v roce 2015, až komise přijme konečný systém pro výpočtu administrativních příspěvků, který bude založen na rámci dohledového poplatku, na rámcovém dohledovém poplatku. My jsme si mysleli, že ten systém pro ECB, ECB by stačil u obou eh, těchto poplatků. Pokud jde o vytvoření SRB, tak eh, ten bude vytvořen eh, hned po vstupu SRM v platnost, což by mělo být 20. srpna. Budou se tam tedy pracovat, bude se tam pracovat na dalších plánech v a mělo by to být plně funkční od ledna 2016. Takže před prvním lednem 2015 a do jmenování předsedy bude odpovídat komise za všechny předběžné práce ehm, na vytvoření eh, SRB. Ehm, vytvořili jsme úkolovou skupinu, eh, kterou vede tady pan Severs, který sedí v mé pravici. A v současné době se eh, naše skupina zaměřuje na celou řadu věcí. Za prvé jmenování předsedy, a eh, místo předsedy a eh, stálých členů SRB. V minulém týdnu jsme začali inzerovat prázdná místa a ten proces bychom měli dokončit do konce roku, tak aby členové mohli začít působit od, první, tedy od ledna 2015. Také eh, počítáme s tím, eh, že nabereme první eh, zaměstnance pro počáteční fázi agentury. Počítáme, že 20 až 30 osob by bylo najato od dneška do ledna 2015. Budou to odborníci na řešení krizových situací bank a také na administrativní funkce, na lidské zdroje, na rozpočty a na IT, což jsou všechno kritické funkce pro jakoukoliv začítající instituci. Financování prvních administrativních výkladů SRP se bude eh, skládat z eh, náborů a výdajů na zaměstnance a potom také eh, výdaje na budovy a vytvoření technologických nákladů a všech těch operačních tedy výdajů SRB. Tohle financování bude dělat komise. Nebo bude poskytovat komise. Další eh, důležitý, eh, další důležitý okruh práce je spolupráce s národními eh, orgány pro řešení krizí, tak bychom měli nakonec funkční systém od samého začátku, funkční SRM. A tím vám děkuji, pane předsedo, za pozornost. Děkuji vám za eh, vaši velmi zajímavou úvodní prezentaci. Děkuji za spolupráci s naším výborem. A slovo dám nejprve zpravodajům. Pan Hockmark má slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci, děkuji komisi je to nesmírně podrobná, komplexní práce. Já jsem se naivně domníval, že když se po, když politicky dohodneme, když jsme se dohodli v roce 2013, v prosinci, že tedy práce skončila. Ale není to tak, protože následovaly technické diskuze, Mnozí pak chtěli odstoupit i od té politické dohody v průběhu technických diskuzí a pak jsme dokončili technické diskuze a čekali jsme eh, o rozhodnutí o, na rozhodnutí o jednotném mechanismu pro řešení problému bank na SRM a pak znovu docházelo k eh, ústupu od některých jejich přijatých rozhodnutí. Eh, pak diskuze v radě, diskus, diskutujeme o prováděcích aktech, delegovaných aktech, stále kroky zpět, takže zdá se, že se moc, že moc nepostupujeme z místa. A tento výbor, tento parlament se domnívá, že pokud jde o ty prováděcí a delegované akty, tak se musí držet toho, co bylo rozhodnuto na začátku. Někdy se nám změna líbí, některé ty změny bych uvítal, ale jako zpravodaj se přesto držím původně dosažené dohody. Protože jinak to za chvíli bude nezvladatelné. Když se podíváme na věci obecněji, na přiměřenost, tak zdá se mi, že komise překračuje mandát. Je důležité, abychom zdůraznili, že máme-li v září, nebo nevím přesně, kdy to bude, schválit tuto záležitost, tak potřebujeme, aby výsledek odpovídal eh, dohodnutým rozhodnutím. To se týká jak BRD, tak SRM. Je to otázka legálnosti. A ve vztahu eh, k jednomu z těch hlavních bodů, o kterých se hovoří, a vím, že se to pořád samozřejmě pohybuje, to je otázka proporcionality. Ta eh, jednotná eh, vlastně to jednotné množství teď bylo nahrazeno nějakými eh, nějakým rozmezím, nějakými závorkami a to je problém. Musíme zachovat proporcionalitu, jinak dojde k deformacím. Také jsme hovořili o tom v rámci BRD, že by se měla, měl stanovit, eh, stan, mělo by se stanovit přizpůsobení rizika. Ale teď se zdá, že komise nějakým způsobem začíná měnit ten samotný model. Tím pádem ale eh, v podstatě zasahujeme do toho původního prvního rozhodnutí z první úrovně. A to se týká částečně i dalších bodů. Já proto chci, aby komise dnes řekla a odpověděla na to, zda si je jistá, že stávající prováděná práce odpovídá rozhodnutí z úrovně 1 ohledně proporcionality a e, také uspůsobení rizika v případě poplatku. A není, není nestačí mi říct, že řeknete ano, ano, ano. Protože my, se, my to pak budeme analyzovat a já jako zpravodaj nezaváhám v září říci, že to nebylo dost dobré. Bylo by proto lepší, kdyby se komise držela mandátu, který jí svěřil parlament. Takže tolik jedna zásadní poznámka, ke které se, myslím, v září vrátíme. Děkuji, pane Hockmark. A nyní dávám slovo naší zpravodajce Elize Ferreira. Děkuji. Na úvod chci poděkovat komisi a sekretariátu výboru Ekon za přispění k této práci a za spolupráci. Ale kromě toho chci položit ústřední otázku a ta se týká metodiky a harmonogramu a kalendáře. Mám za to, že komise to považuje za hotové vlastně do července. To je kritické, protože parlament právě ustavil výbor. Tohle je první oficiální zasedání o této otázce, která je nesmírně ožehavá. A my musíme mít jasno a musíme se postarat o to, abychom nebyli, abychom příliš neuspěchali tento celý proces, abychom nebyli tlačeni, um, aniž bychom věděli přesně, jaký bude výsledek. Čili to je první otázka. Otázka eh, našeho kalendáře. Teď to je vlastně, bude poslední zasedání ekonu před eh, letní pauzou. A mně se zdá, S tím, že samozřejmě všichni se začínáme postupně organizovat, neměla jsem eh, příležitost s vámi si zatím vyměnit názory, ale nebyla bych ráda, aby mě, na mě někdo tlačil tohle, eh, tímhle projít nějak ve zrychlené podobě jen tak, aby to bylo hotové. To je první poznámka, která směřuje i na předsedu Ekonu. Je to vlastně, je, máme, vidíme tu určitý dopad, důsledek výsledek zajímavé spolupráce. A neměli bychom teď podkopávat na úrovni dvě to, čeho se nám podařilo dosáhnout na úrovni jedna. Dále cítím určitý nepříjemný pocit ve vztahu k těm číslům, těm částkám, s nimiž operujeme. A hovořím tady o té paušální částce. Tedy v případě uspůsobení rizika je tam ta paušální částka. A já bych eh, chtěla vidět analýzu cit, eh, citlivosti dopadů, tedy změny toho multiplikátoru úpravy rizika. Proč je to 0,8 až 1,2 nebo 1,5? Jaké to může mít dopady? tato změna? Je to podloženo modelem? A pokud jde o rozložení váhy rizika, tak samozřejmě, když měníme expozici mezi 60 a 50 procenty, nebo když alokujeme, tady teď hovořím o článku 11, odstavec 1c, 10 je to, je to správná eh, míra pro institut, instituci v zájmu stability systému. Já neříkám, že by to mělo být 10% nebo 20%, že to je příliš mnoho, příliš málo, ale kladu si otázku, jaká, jaké jsou odhady a jaký bude výsledek uplatnění toho, eh, to, této sazby v jednotlivých institucích. Naším cílem bylo potírat nadměrné riziko na základě odhadu rizika ve vztahu k velikosti, propojenosti. Ale přece musíme mít nějaký pojem, nějaký odhad e, praktických důsledků použití těchto ukazatelů. Já nespochybňuji kvalitu, ale musíme si položit otázku, proč jste změnili tu expozici z 60% na 50%, jaký to mělo důvod a jaký to má výsledek. Pak je tu otázka malých bank. Ale když tam bude těch šest složek, nejsem proti ale říkám si, jestli to není způsob, jak počítat riziko jenom e, na základě velikosti a přitom zapomenout na všechno ostatní. To, čemu dnes říkáme malá banka, může být velmi významné a může to mít systémový eh, význam pro ekonomiku jednoho státu nebo dokonce celé eurozóny. Když budeme brát všechny malé banky dohromady, tak to je 50% celého bankovního sektoru v Evropské unii. Takže to vlastně není nic, nic až tak malého. Vím, že dochází k určitému posunu, pokud jde o, o odpovědnost těch interskupin, ale myslím si, že je to příliš velké rozhodnutí. Poslední informace, kterou jsem slyšela, je, že se to pořád hodnotí. Komise údajně nechce vylučovat tento druh odpovědnosti těch meziskupin, ale má to velký dopad na instituce. Jak řešit IPS? Jak k ním máme přistupovat? A pak ještě další otázky, které jsou možná příliš konkrétní. Ale já příliš ne, nerozumím článku 7.2 a v článku 8 se mi zdá, že od, hovoříte o členských státech. To se musí změnit, jestli, chcete, jestli máte uplatňovat bankovní unii. Když to schrnu, nejsme teď eh, ještě dostatečně daleko, abychom mohli říci ano nebo ne. Nemůžeme eh, eh, konstatovat, že problém byl vyřešen já osobně budu potřebovat více času a více diskuzí. Nelze to eh, dotáhnout za dnešek. Protože jinak bychom pak v podrobnostech mohli podkopat to, na čem jsme se eh, dohodli na té prvotní úrovni. Děkuji. Děkuji, Eliso. Samozřejmě jasné, že tento výbor se bude snažit, máme tedy toto zasedání, pak máme zasedání na technické úrovni, ale nemůžeme zaručit, jak říkala Elisa, že budeme schopni mít konečnou odpověď na všechny tyto složité aspekty, takže jasné, že v těchto případech budeme muset ještě pokračovat na začátku září s další výměnou názorů Budeme tedy diskutovat na technické úrovni o tom, jak uspořádat náš harmonogram, abychom byli efektivní, ale zároveň, aby měl tento výbor čas na to přeskoumat jednotlivé aspekty související se všemi těmito akty. A nyní má slovo Kej Swinburne za EKR. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že navážu na to, co říkala Elisa v úvodu. Tento výbor právě vzniknul. To, na čem teď pracujeme, bylo ukončeno poměrně rychle v předcházejícím volebním období. Bylo to tedy uspěcháno, ale bylo to kvůli eh, těm volbám, které se blížily. Takže měli jsme velmi málo času, my jako nový výbor abychom se podívali na to, zda to, co bylo dohodnuto na úrovni jedna, někteří z nás mají teď nové vyjednávací týmy, já zde vystupuji jako koordinátorka, ne jako stínová zpravodajka za EKR, takže je důležité, abychom navázali kontakt s těmi předcházejícími vyjednavači, abychom se ujistili, že ta úroveň jedna se teď skutečně odráží v tom, co je teď velmi flexibilní interpretací úrovně jedna. Já jsem pro flexibilitu, ale jak jsem slyšela eh, dnes dopoledne, určité věci úplně jasné ještě nejsou. Myslím si, že i ten vyjednávací tým z minula by k tomu měl co říci. Musíme tedy naplánovat ten postup. Já jsem velmi ráda, že zde bude komise, aby pohovořila s tímto výborem o následující etapě, jak to bude dále vypadat. Máme celou řadu zpráv, kde k tomu dojde a já bych je opravdu pozbudila k tomu, aby s námi přišli probrat eh, ty další akty přenesené pravomoci. Měli jsme MIFID a další zprávy související s trhem a já opravdu vítám transparentnost, vítám obecnou diskusi zde, ale byla bych také ráda, když je to velmi technické a máme zde spoustu nových členů, abychom měli i písemnou zprávu, aby se lidé alespoň mohli seznámit eh, s těmi informacemi, aby se to mohli přečíst, aby to pochopili. Noví poslanci v tomto sále potřebují určitou pomoc, aby pochopili ty důležité eh, složky, ty důležitá, ta důležitá témata. Pokud jde o načasování, tak dnes komise říkala, že z veřejné konzultace má tři tisíce odpovědí, takže je budou muset eh, projít, eh, oznámí nám je. Myslím, do konce tohoto měsíce to mně přijde trošku extrémní, trošku napnuté načasování. I když máme lhutu pro úroveň 2 na konci ledna 2015, tak musíme najít způsob, jak to všechno udělat, abychom mohli zohlednit jak tu veřejnou konzultaci, tak i e, návrhy komise. A ve Velké Británii máme své vlastní problémy, bankovní úvěry neplynou do reálné ekonomiky, takže se musíme ujistit, že jakákoliv kalibrace, ke které dojde, bude skutečně e, fungovat, v některých malých bankách bude k dispozici méně kapitálu, aby tedy přispívali do fondu, nicméně musíme se ujistit, že úroveň jedna bude náležitě uplatňována a myslím si, že skutečně máme do toho vhled a je nutné, abychom do toho vhled měli. Máme k dispozici spoustu legislativních aktů a není možné abychom neměli dostatek času k tomu se s tím seznámit. Myslím si, že je to nebezpečný precedens, který by měl dopad i na další legislativní akty. Takže, pane předsedo, my potřebujeme čas. Potřebujeme čas k tomu, abychom se s tím seznámili. EKR potřebuje čas, aby jmenovala nového stínového zpravodaje. Takže bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom trošičku prodloužili lhuty protože si myslím, že do konce července to asi není dostačující lhůta. Děkuji. Jak jsem říkal, budeme o tom diskutovat také dnes na koordinátorech, pokud jde o to načasování. Není Silvi Gulár. Děkuji, pane komisaře, děkuji komisi eh, za tuto práci a za tyto první informace. Já mám pocit, že zde musíme najít rovnováhu mezi tím, aby především noví kolegové měli dostatek času, ale zároveň, abychom nestratili čas eh, s tím, co už jsme udělali. Podle mě je to dobrý text, měli bychom se snažit najít řešení, na začátku září. Doufám, že to bude možné pro ty frakce, které zatím ještě nemají zpravodaje. Já mám dvě věcné poznámky. První věc, která mě připadá velmi důležitá, to je integrita jednotného trhu. Takže je důležité, aby ta otázka interskupin se řešila co nejneutrálněji, aby nedošlo k roztříštění a k různému zacházení podle modelu, které eh, mají eh, filiálky a které mají pobočky a aby zde bylo, byly rovné podmínky, abychom zachovali jednotnost jednotného trhu. Cílem tohoto nařízení je obnovit eh, toky kapitálu a navrátit bankám jejich fungování. Další věc, eh, na kterou bych ráda upozornila, je třeba vzít v úvahu vážené riziko a jak říkala Elisa, velikost sama o sobě není dostačujícím prvkem. Je zde taky velikost eh, v porovnání se zemí, také typ aktivity banky a tak dále. To je zatím z mé strany vše. Já bych byla ráda, abychom nejdříve měli technické zasedání, abychom se do toho ponořili a potom se pokusili dohodnout na datu. Děkuji. Marisa Matias, GUE. E Děkuji. Já bych ráda poděkovala zástupcům komise za to, že přišli diskutovat o této velmi důležité otázce. Je zde veliká propast mezi tím, co se dělo před volbami, když se uzavírala legislativa o bankovní unii a když se řešila ta směrnice a dnes vidíme, že ta dohoda, která byla uzavřena v prosinci 2013, teď se říká, no tak eh, v červenci příštího roku budeme mít výsledky. Před volbami jsme říkali evropským daňovým poplatníkům, že nebudou znovu platit náklady na krizi a vzhledem tomu, že ten proces je velmi pomalý, tak zde vznikají problémy, o kterých jsem hovořila. Změna rizikových kritérií pro banky. To, co nám tady komise předkládá, je znepokojivé. Znepokojivé, protože velikost bank to tady není úplně jasné, jsou zde eh, základní úrovně, ale nebere se zde v úvahu, jaký má dopad eh, banka na eh, ekonomiku země. Podívejte, co se děje dneska v Portugalsku, například banka Spiritu Santu, který, která má ztráty ve výši až 5 HDP země. Věděli jsme, že bankovní dohled nefungoval pro tuto banku. Já vím, jsem si jistá, že komise sleduje tento případ a vidíme podle kritérií, která byla přijata, že to není považováno za velkou banku, nicméně zde vysoké systémové riziko má to velký dopad na portugalskou ekonomiku, systémový dopad na evropskou ekonomiku. Takže když to vše bylo přijato, teď se zde hovoří o úrovni 1, svého času nám bylo řečeno, že zde bude úvěrová linka, která bude k dispozici dokud nebude zcela hotov záruční fond, který zajistí, že zde budou prostředky okamžitě k dispozici v případě krize. Mě by zajímalo, jak to tedy vypadá s tou úvěrovou linkou, zajímalo by mě, co dělá komise, protože jsou zde záruky, které jsme dali občanům, abychom jednali předvídatelně, abychom reagovali na krize bank. A mně přijde, že ta prezentace, která zde zaznívá, to je spíše krok zpět mezi lety 2007-2010 banky eh, ztratili skoro miliardu eur které nesli potom daňoví poplatníci tyto ztráty. Takže vidíme, že se zde znovu spochybňují kritéria rizika. Mě by zajímalo, jak to tedy vypadá. Myslím si, že je to důležité, aby to bylo řečeno nahlas. To je vše. Thank you, Sven Giegold. Děkuji, Sven Giegold. Well, uh, first... Za prvé bych chtěl poděkovat komisi eh, za to, že se sem dostavila a předložila ehm, nám zprávu o stavu práce. Myslím, že eh, typ práce, který eh, kterou eh, budeme v tomto volebním eh, období vykonávat, často eh, se bude zabývat přeskupem delegovaných aktů a, úrovní, a opatření dlouhé úrovně. A je velice dobré, že to parlament dělá, protože tento delegovaný akt ovlivní rozdělení alespoň 70 miliard eur v nadcházejících osmi letech v Evropské 28 a z toho jenom 55 eh, v eurozóně. Takže jedná se o podstatné rozhodnutí, kde parlament nakonec akorát eh, může říct si ne nebo ano. Takže proto je důležité to brát velice vážně. A tohle děláme eh, v širším prostředí, kdy IMF Eh, potrhl, že větší banky v eurozóně eh, získávají takzvanou implicitní dotaci 200 miliard eur eh, každý rok, a to jenom v eurozóně. A to znamená, že jsme na trhu, kde banky, které jsou příliš velké na to, aby selhaly, jsou dotovány, protože trh stále nevěří, že nakonec se budou muset podílet na svých chybách. Takže Zatím je toho eh, velice málo aby eh, trh, si byl, eh, aby trh započítával v riziko vlastního podílu na chybách. Je tady velice důležité, aby příspěvky do toho fondu byly opravdu eh, přiměřené eh, riziku, tak jak to eh, zákon vyžaduje, a aby tam nebyl žádná další nepřímá zabudovaná dotace těm příliš velkým bankám na to, aby mohli selhat. A pokud se podívám a na stav práce v expertní skupině, tak jsem velice překvapen, že ta riziková marže má být 0,8 až 1,5 pokud se podíváte na tohle, tak to je faktor dvou, nebo trošku méně než dvou, mezi eh, bankou, která eh, patří eh, v té, nejví, k té nejvyšší, nejrizikovější kategorii a bankou, která patří k té nejnižší kategorii. Nemusí člověk být ani velký ekonom na to, aby si uvědomil, že ve reálném světě některé banky podnikají velmi rizikově, eh, mají krátkodobé financování, eh, zatímco jiné mají poměrně eh, nudný model podnikání. A pokud se podíváte na FTC, e v Spojených státech, tak tam je rozdíl 1 až 18, a ne 1 jako 2, dvěma. A proto si kladu otázku, proč komise zatím eh, tady dala to rozpětí 0,8 až 1,2 a nedávno až dokonce 1,5. Tady eh, to přizpůsobení riziku se mi zdá, jak eh, říkal pan zpravodaj poněkud opatrněji, že neodráží plně to riziko, o které tady jde. Potom jsou tady ještě nějaké další věci, která, eh, které si myslím, že jsou důležité. Nemyslím si, že by tady eh, měly být čistě zohledňovány derivátové pozice, protože vš, u všech je eh, riziko protistrany. Proto je, není třeba je čistě zohledňovat ehm, jsou mnohem důležitější pro větší banky než pro menší. Potom jsme tady hovořili o MROLu protože to umožňuje, aby opravdu došlo k podílu vlastníků na likvidaci ztrát. Ovšem eh, pochybujeme, že by ta riziková aktiva tohle měla nějak eh, ovlivnit, protože jak všichni víme, tak ta metodika k eh, rizikovému vážení v individualizovaných modelech velkých bank je, velmi, eh, je často velmi pochybná. A potom v poslední řadě jsou tady některé banky, u kterých Peter Simon a eh, také často tvrdí, že jejich že, že musí být jejich rizikovost zohleděna řádným způsobem. Zatím v tom návrhu eh, delegovaného aktu je tohle eh, započítáno velice nízkým procentem. V zásadě to znamená, že chcete po bance, aby přispěla dvakrát k nějakému pojištění a to není eh, přiměřené k tomu riziku. Proto bych rád vyzval komisi, aby opravdu Eh, opustila tu, eh, liziku, eh, tu, tu logiku hledání nejnižšího společného jmenovatele mezi členskými státy a dostala se k pozici principů z BRRD. Takže je třeba příspěvek považovat skutečně, tedy poměřovat skutečným rizikem, to znamená, že ten multiplikátor musí být mnohem vyšší, tak abychom už a také přihlednout k tomu, že eh, fungujeme na trhu, kde ty velké banky už teď dostávají velkou dotaci implicitní. Děkuji. Ulf? za FFD. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, komisi za zprávu. Jak eh, říkal pan Bulman, já jsem jeden z nových eh, poslanců, kteří se snaží získat všechny informace a dokumenty, které se týkají k celé řadě činností, které tento čin, výbor vykovává. A budu se snažit to velice rychle zvládnout. Znamená to tedy velice nabité prázdniny. Oblouvám se tedy za první a naivní otázku. Chtěl bych vědět, že Jestli tohle se týká jenom pro eh, bank eurozóny nebo ne, to mi není úplně jasné. Za druhé, tady hovořím o eh, eh, službách komise pro exportní skupinu, tedy poznámce komise pro, k exportní skupině. Je tady analýza modelování a výzkumu vážení toho systému a to bude asi nějakým, eh, nějakou součástí toho, co tady říkal pan eh, Gigold. Snažím se zjistit, jestli ta, kde, kde je tady ta ekonomická výhoda. Zdá se mi, že tady bude ekonomická výhoda pro větší banky na úkor těch menších bank. A proto bych požádal, jestli by to bylo eh, možné, aby komise eh, přišla s nějakým, eh, tedy za základem toho, proč, proč se rozhodla pro, této, eh, pro tyto poměry, pro tyto koeficienty. Kteří experti vám tohle po, mm, poskytli a na základě jakých analýz a závěrů? A závěrečná otázka, ta bude velmi krátká, protože zatím ještě si nejsem úplně jistý, jestli se mi to líbí nebo ne, ta směrnice a ten směr, kterým se to pohybuje když se podíváme na ty dodatečné rizikové faktory jako celek, tak si eh, musíme položit otázku, jestli úplný seznam eh, rizik, kterým čelí banky mimo eurozónu a uvnitř, jestli to eh, pochází z Bazelie nebo z nějaké jiné mezinárodní organizace. Takže mi se zdá, že tady se započítávají, počítá i jakékoliv riziko, jako je deflace, další nezaměstnanost, dlouhodobá chudoba. A jak to ty banky podporují a proč Eh, setrvání v euro může být eh, katastrofa eh, pro řadu bank v řadě zemí. A to tady není rizikový faktor. A pokud ne, je to poměrně předvídatelný faktor. Řada z nás vidí tady předvídatelné riziko, že by eurozóna mohla skolabovat za několika lety. A to tady vůbec za několik let. A to tady vůbec není zdokumentováno. Tak bych se chtěl zeptat, proč. Děkuji. A teď nový eh, stínový zpravodaj EPP k SRM, pan místo předseda Markus Ferber. Děkuji. Eh, teď už toho bylo řečeno hodně, takže eh, se vyjádřím stručně. Myslím si, že zcela základní otázkou tady je, kolik bude z základního poplatku banky a kolik bude z rizikového příplatku banky a jak se bude riziko vypočítávat. A dnes se nám zdá, že eh, jste to jenom tak jako nastínili několik pár kritérií, jak si to zhruba představujete, jak je to eh, rozumně vysvětlené, jaká je ta systematika. A to jsme bohužel neslyšeli. A já bych se eh, dotknul jenom několika konkrétních věcí. Když hovoříte o netting by derivátn, o tady automaticky snížíte eh, riziko u některých eh, eh, typů bank, i když to riziko tím čistým zápočtem se nesnižuje. Čili jakou systematiku tady používáte? Také v návrhu připouštíte že mezi skupinové banky některých bank, vazby některých bank. Ovšem u některých bank nikoliv proč jste tam ty meziskupinové vazby nedefinovali tak, jak jsou v Emíru tím by ten problém eh, býval byl automaticky vyřešený a na jiném místě bychom tady zase neměli jinou, jinou formu eh, meziskupinových eh, vazeb. Potom další oblíbené slovo. Proč tady není možnost podpůrných úvěrů pro malých, malé a střední podniky a jiného jejich vážení? Potom jsou tady dokonce garanční banky, které zmírňují to riziko, čili tady je třeba započítat i jiný faktor. Hovoříme tady eh, přímo s italským předsednictvím eh, rady o tom, jak zajistit malým a středním podnikům eh, přístup ke kapitálu a z tohoto místa se zase zpřísňuje. Potom je tady celá řada věcí, jako ostatní, které zmínili už ostatní kolegové. Upřímně řečeno, to, co jste dnes před, před nesli, zatím vůbec člověka nemotivuje, aby hlasoval pro, takže ještě budete muset vést velký kus práce a přeji vám v něm hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji, Markuse. Teď máme ještě čas na spontánní otázky. Maximálně dvě minuty na řečníka a chci ponechat komisi také minimálně 15 minut, protože otázek bylo hodně takže až do čtvrt dám příležitost k dalším otázkám. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k řadě předřečníků. Eh, jsem poměrně eh, zklamaný eh, tím, co zde bylo předloženo. Taky si myslím, že jako takové tohle není eh, skutečný eh, mechanismus rozhodování nebo základ pro rozhodování. Tohle se musí značně přepracovat. Takže stávám jenom eh, dvě minuty, tak zmíním dvě věci, které se mi zdají důležité. A sice velmi explicitně k tématu přizpůsobení riziku, neuvážení rizika. Myslím, že riziková připrážka pro eh, systémově relevantní a velké, eh, to musí být eh, značně zvýšené, tak aby ty velké banky měly jasný, podstatnější, jasnou podstatnější přirážku k tomu základnímu paušálu. Myslím si, že tady to musí být alespoň dvojnásobné. Ta přirážka, cokoliv pod tím si dokážu těžce při, představit potom ten eh, rizikový element nesmí vést k tomu, že ty venké systémové banky by ty odvody podle velikosti eh, zaplatili eh, na úkor nebo k tíži těch malých a středních bank, nebo je mohli k tomu snížit. A potom je tady další důležitá věc, a sice to, co vy jste navrhovali, ten faktor risk-weighted assets, total assets, ten si myslím, že je méně vhodný, protože Mm, velké banky eh, jej nezohledňují ve svých modelech. Ta eh, kvota eh, vlastního kapitálu společně s poměrem vlastních a cizích zdrojů lépe odráží finanční stav finančního ústavu. A tady opravdu tohle potřebujete pořádně dopracovat a, a tady skončím, když pan předseda říkal dvě minuty. Perfect. Skvěle. Kena. Pa- Petr Simon. Já se pokusím uh, už to omezit, protože už jsme toho slyšeli hodně. E, zdůrazním to, co říkal Burkhard Balc a další kolegové. 10% pro systémovou relevanci. Tady e, e, to si myslím, že je směšné. Proč to celé děláme, celý tenhle teatr? Děláme to proto, že jedna jediná banka, která zkrachovala, nám celý systém rozkolísala a vy najednou dáte 10% za systémovou relevanci. Bez systému relevantních bank bychom se tady o tom dneska vůbec nebavili. Z jakého důvodu vy eh, vlastně si myslíte, že tohle není naléhavé? Eh, co to tady předkládáte. Potom je tady otázka eh, zohlednění rizikových faktorů, složitelnost, zlikvidovatelnost a tak dále. O tom se tady hovořilo. Ty dodatečné pojistné systémy, jako institucionální pojišťovací systémy v Rakousku, Itálii i v Německu, vůbec nejsou zohledňovány tak, jak zajistují stabilitu. Těch 20%, kterých jste tomu tady, tady vy, to si myslím, že je opravdu směšné. Když se podíváte, jak v minulé krizi tyto instituty se chovaly e, v tak e, se chovali, tedy e, nulově, nulově k tomu přispěli. Potom jsou tady další podpůrné prostředky. Když je garanční banky poskytují, kde je tam máte? proč eh, jste eh, je započítali do rizikovosti? To je, eh, mm, to ohrožuje financování malých a středních podniků. To je nenávistné ke střednímu stavu dokonce. Děkuji. Nyní pan Dimasi. Děkuji. Ty debaty, kterými se tady stále zabýváme, očividně Eh, poukazují na další nevyřešený problém. V každém eh, příspěvku tady hovoříme o systémové relevantnosti, čili eh, pořád si klademe otázku, proč jsme se dostali tak, ne, nedostali tak daleko v této věci. V řádné bankovní struktuře by vůbec neměla, nemělo být tolik systémově relevantních institucí. Pokud jde o Eh, ty eh, bankovní interní modely, tak tyhle modely vůbec nejsou vhodné k posuzování systémových rizik. Ve finanční krizi byla řada institucí, které byly zcela solventní, ale měly eh, likviditní problém. A to se nezohledňuje v těch interních rizikových modelech bank. Ani politicky je ne, nelze pochopit, proč ty seriózní banky, zejména například sektor spořitele v Německu, by měly být zatíženy nějakou takovouhle paušální daní a, a ty velké eh, by se tím vykoupily. Já, eh, mě by opravdu zajímalo eh, to základní jako politické odůvodnění komise pro tenhle návrh. Děkuji. Děkuji. Pan Toyer. Děkuji, pane předsedo. Já můžu hladce navázat na kolegu a na jejich na před, argumenty předřečníků. Myslím si, že to otázka přiměřenosti je jedna eh, věc a druhá otázka je tady rámcové konkurenční podmínky. Za prvé, jsou tady eh, některé z těch eh, návrhů a ty vypadají úplně svévolně. volně proč eh, ta bilanční eh, suma v eh, objemu 300 milionů eur, proč ne 400 nebo 500 milionů eur? Jak potom máme hodnotit tu konkurenční situaci? Máte nějaké posouzení dopadů? A sice, jestli ty malé banky nejsou nadměrně zapojené do hrazení nákladů, které nespůsobily Potom je tady eh, přizpůsobenost nebo adekvátnost riziku. Ta eh, není eh, vázaná na velikost bank, ale je to otázka, podle čeho tedy řešit ty příspěvky. Ale tady musíme mít nějaké ukazatele. Proto bych, jak říkali kolegové Ferber a Simon i Balc, Tady bych chtěl vidět posouzení dopadů, eh, pokud jde o konkuren, eh, konkurenční situaci, tak abychom se mohli rozhodovat na nějaké faktografické základně. Děkuji, Donata Hübner. Danuta. Děkuji, Danuta Hübner. Donata Donata je docela hezké. Mám dva konkrétní otázky týkající se eh, mechanismu uspůsobení rizik k malým bankám tedy. Kolegové se bojí, že malé banky budou platit za velké ale také se lze představit situaci, kdy malá banka, která má nějaké preferenční zacházení, může v určitý moment eh, se ukázat být zdrojem rizika. Takže chci se zeptat, jestli toto preferenční zacházení v tak některých případech může být odňato, nebo jak eh, systém přistupuje k těmto mimořádným situacím. A dále eh, obchodní model který není brán jako důležitý rizikový faktor. Ale já mám za to, že eh, různé obchodní modely mají různá rizika. A v průběhu ustavování bankovní unie může také docházet k migraci obchodních modelů z méně rizikových směrem k více rizikovým a obráceně. A já se proto táži, je v tom systému nějaká flexibilita, aby se toto zohlednilo, tyto změny modelů. A e, chci se zeptat, jestli je tam nějaký také e, moment, nějaký aspekt EBRD, jestli se počítá s nějakými potenciálními budoucími členy. Thank you, Danuta. Děkuji, Danuto. Ještě pan Hockmark doplněk otázky, jenom, jenom velmi krátce. Malé banky versus velké banky. je důležité, aby velké banky přijímající malá rizika neplatily za malé banky, které hodně riskují, což někdy bývá. Ale aby to nebylo zároveň obráceně, aby malé banky, které vůbec neriskují, platily za velké banky, které riskují. Právě proto je tu ten, ta zásada přiměřenosti v té legislativě. A chci tady potrhnout, že teď nemluvím o tom, jestli legislativa je dobrá nebo ne. Já myslím, že je převážně dobrá, mm, byla založena na kompromisech. kompromisech. Tyto kompromisy eh, víceméně splňovaly cíle, ale kom, zda, jde o to, zda komise se teď řídí tím, k čemu dostala od nás mandát, nebo ho překračuje. A já myslím, že je riziko, že se to děje. A hodně z poznámek, které tu zazněly, jde právě tímto směrem. Takže možná bychom měli mít ještě další zasedání někdy na, v prvních jed našich e, zasedáních v září, předtím, než, než komise eh, předloží definitivně svůj návrh. Já teď nedoporučuji, abychom se pouštěli do příliš velkých podrobností, ale někteří je, zřejmě budou ještě mít zapotřebí nějaké detaily doplnit. Sven, 30 sekund, víc ne. Chci jenom informovat kolegy, že podobná debata probíhá také o definici při, při, rizikové přiměřenosti v rámci DGS. Takže potřebujeme expertní zasedání také ve vztahu k legislativě DGS, protože tam vlastně probíhá stejná bitva, ale v rámci EBA. Děkuji. Myslím, že je po, poměrně rozumné dát si další příležitost o tom hovořit na začátku září. A teď dám slovo komisi. Jsem zvědav, co odpovíte. Byly to velmi rozmanité otázky. Děkuji, pane předsedo. Ano, ta rozmanitost eh, ukazuje, že eh, neexistuje jediná pravda. O co se komise snaží, pane Hockmark? Snažíme se držet se našeho mandátu co nejlépe, a to otevřeným a transparentním způsobem. Dali jsme k dispozici všem zasvěceným a všem členským státům všechnu veškeré dokumentaci. Existují různé způsoby, jak implementovat mandát, protože mandát nestanoví do poslední čárky, co se musí dělat, jinak už by nebyl, nebylo nutné přijímat nějaké akty na druhé úrovni. Takže ano, jsou určitá pro a proti. My jsme přesvědčeni, že návrh který jsme předložili a který stále ještě se do, probíhá, dokonč, dokončuje, že odráží to, co vyplý, vyplý, vyplývá z té první úrovně. Ale existuje různé způsoby, jak, eh, jak eh, tento mandát dodržet. Proporcionalita souhlasím naprosto s tím, co jste řekl Eh, na konci a o to se právě snažíme. Není důvod, aby velké banky platily za malé a stejně tak není důvod, aby malé banky, když přijímají rizika, byly zcela imunní. Proto jsme nastavili systém paušální částky pro malé banky a banka eh, Spiritu Sanctu není žádná eh, malá banka. Je to pod 300 miliard a Spiritu Sanctu je 80 miliard. Já myslím, že eh, tedy 300, v podstatě je to banka, která by byla považována spíš za velkou banku, ale malé banky průměrně ohrožují systém méně. Ne ve všech případech, ale průměrně ohrožují systém méně. Protože jsou malé a nemají všechny prostředky, eh, které mají velké banky výpoč, pro výpočtu a, výpočty a tak dále, tak jsme navrhli ten systém paušálních částek, který je přiměřený. K tomu, co řekl pan Wolf, ohledně eurozóny versus států mimo eurozónu. Nebo bank. My jsme se snažili navázat ten režim pro celou Evropskou unii, což je delegovaný jak BRD, s tím, jak to bude implementováno v rámci bankovní unie, což je takzvaný prováděcí akt SRM. Takže pokud je ten hlavní důvod, tedy relevance pro vnitřní trh, kdy chceme systém, a tak je to také nastaveno, který do delegovaných aktů vnáší většinu prvků, tak aby velká část jednotného trhu bankovně, bankovní unie se nemohla odchýlit od toho, co se děje jinde. Musíme mít tudíž ucelený, homogenní systém, pokud možno napříč celým trhem. Teď zase zpátky k té paušální částce. Jistě, paní Hibner, že existuje v tom dokumentu ustanovení, které jsme rozdali, kde se říká, že pokud um, SRB má za to, že Eh, nějaká banka, která by spadala pod eh, systém paušální částky, má rizikový profil, který se odchyluje od průměru této kategorie bank, mohou je podrobit eh, tedy té formuli v plném rozsahu. Takže ten status té výjimky je paušálu není navždy pokud budete mít vyšší rizikový profil, tak samozřejmě budete muset projít celým výpočtem rizika. Ta přiměřenost pro velké banky, tam to vypadá tak, že jistě, pokud se díváme na tu váhu danou různým faktorům, tak se to můžeme vidět různě, ale když to někde zvýšíme, jinde to musíme snížit, protože cel, celkový součet musí být 100 Nemůžeme to eh, vážit jinak. Takže jde o relativní váhu jednotlivých bloků. To, jak jsem to vysvětlil, je zatím eh, provizorní, eh, dočasné. Já rozhodně, paní Ferrera, já neříkám, že konec července má všechno skončit. Jenom jsem říkal, že přestanou, že dokončíme zasedání pracovních skupin, který byl 8 a účastnil se jich také sekretariát Ekonu. A z 9. 10. už asi nic dalšího nevznikne, takže technicky to bude už vyladěné, ale pak musíme přijmout eh, strategická rozhodnutí, jak říkám, není jenom jediný způsob, jak uplatnit BRD. Kdyby existoval jenom jeden způsob, tak bychom ani nepotřebovali delegované akty. Na druhou stranu, u těch opravdu velkých bank, někdo říká, že 10% je absurdní. Ale my eh, nehovoříme o tom, v, jaký, v případě jakých bank by mělo dojít k řešení nebo ne, ale o, te, o těch cílových úrovních, na které se přispívá. Takže, pane Gigold, vy hovoříte o stropech, o zastropování, to znamená, že je limit, nad který podle stávajícího systému, kde není neomezený eh, fond, tak když tam dáme eh, rizikový faktor 1,5 krát mezi BMPP a Deutsche Bank, tak Oni eh, platí tedy celkově tu, cíl, tu cílovou částku, nikdo jiný by neplatil. Takže pokud ten, ten neomezený rizikový faktor prostě nefunguje, protože máme každý rok nějakou cílovou úroveň a tak, když se naplní, tak prostě je už, je, je už splněna. To ukazuje, že multiplikátor 1,5 pro BMPP nebo Deutsche Bank samozřejmě nemá co dělat z hlediska příspěvků se stejným multiplikátorem u středně velké nebo malé banky. Relativně malé. A to proto, že ten první komponent je výrazem velikosti té banky. Můžeme to potom zachytit třikrát, ale to už pak není úměrnost podle BRD. A abych ještě jednou se dotkl toho, co říkal pan Hockmark, my se snažíme držet se mandátu, který jsme dostali a budeme v tom pokračovat i nadále. A jistě e, jsme připraveni na další diskuze v září, ne, neza, nezabalíme, nezavřeme všechno 1. srpna. Ale na druhou stranu máme velmi striktní lhuty, které nám byly vnuceny na úrovni 1. Takže paní Sundberg, já nevím, jak se toho, tohoto závazku zbavíme. Je to zátěž pro nás i pro vás, ale tak to prostě je. A nevím, proč bychom se nemohli dohodnout na něčem rozumném, nebude to asi dokonalé. Vždycky bude někdo možná trochu nespokojený, žádný systém není perfektní. Ale jedna věc je jistá. Můžeme se dohodnout na systému, který bude ve svém duchu věrný, věrný BRD a systém, který podle komise, podle parlamentu nehovoří o nějakých konkrétních otázkách nebezpečích a podobně členských států. My chceme něco, co je férové pro všechny členy v rámci celého systému. A ještě k eh, dalším připomínkám paní Ferrery. Myslím, že jsem se již vyjádřil k tomu konci července. Není to tady žádná konečná lhuta. Můžeme klidně pracovat i v září, ale v září už opravdu budeme muset se zhostit naší zodpovědnosti, něco budeme muset mít na papíře. Z dobrých důvodů komise vynakládá velké úsilí ve stavu k běžným eh, uspořádáním pro v otázce delegovaných aktů normálně, za normálních okolností máme právo iniciativy, máme, eh, můžeme pak říct ano nebo ne v některých případech. Toto je mimořádný případ, kdy jsou tu ještě některé mimořádné, eh, musíme mimořádně zohlednit zájmy všech aktérů a my to klidně uděláme. Myslím, že jsem se vyjádřil k těm 10%. v případě eh, té propojenosti. Řekl jsem také, pro, proč ten, eh, ta velikost je samotným jádrem toho celého systému, takže efekt multiplikátoru je mnohem větší u velkých firm než u malých. Pak jsme mohli také použít přístup to, toho takzvaného aditivu, ale to pak eh, nez, nezobrazuje správným způsobem riziko. My jsme chtěli takovou eh, formuli, v níž ty eh, riziko přijímající instituce fungují tímto multiplikačním způsobem. Uplatníme multiplikátor, který v podstatě platí na širokém základě. Proč to šlo k tomu snížení z 60 na 50? protože v předchozím návrhu ta váha financování byla příliš nízká. Banka může skončit dvěma způsoby, buď v důsledku aktiv nebo strukturálního financování, jako to bylo v případě Dexie. A tomu financování chceme dát, eh, myslím, větší váhu a tím pádem jsme museli snížit někde něco jiného. A proto jsme snížili váhu eh, těch aktiv a té stránky aktiv, té bilance a eh, samozřejmě mohla se také snížit váha IPS, ale něco se snížit muselo, tak aby to co nejlépe odráželo celou škálu rizik. malé banky mohou mít systémový význam. Proto když nejsou zas tak, zas tak malé, tak jsou podrobeny stejnému systému, ale když jsou malé, ale riskují, tak eh, jsou vyjmuty ze systému paušálu. A je možné jakýkoliv moment, tedy ESRB, může v případě, že eh, banka neodpovídá tomu rizikovému profilu své kategorie, může vyjmout ze systému paušálního příspěvku a pak se budou podrobovat běžné formuly. Um, pokud jde o derivativa, takzvaný netting derivativ, tak to je velmi komplikovaná záležitost. Někteří z vás řekli, že bychom se měli držet dohodnutých kalkulací z Emíru, což také děláme, ale tím pádem bychom eh, potom to, tu, tu, tu míru, eh, míru zadlužení a tak dále, to by se tím také měnilo. Existují existují určité problémy, pokud jde o operace s derivativy, o netting of deri, s deri, eh, tím netting a um, jde o to, jak se to zpracovává v různých účetních systémech. Evidentně je to otázka, která ještě není úplně ehm, zralá k ehm, přijetí definitivního rozhodnutí. Existují velmi um, rozporuplné názory napříč členskými státy, ale přitom je musíme brát vážně. Meziskupinová odpovědnost, odpovědnost v rámci skupiny. Pokud ne, neodpočítáme tuto odpovědnost podle formule, která je v, e, v emíru, tak banky pak platí dvakrát za to samé. Proto k tomu musíme nějak přihlédnout. Komplikuje se to ještě tím, že jsou některé národní firmy, které fungují za hranicemi eurozóny. Ale to jsou zkrátka omezení, eh, v nichž, eh, s nimiž musíme pracovat, ale tato odpovědnost v rámci skupiny s tím určitě musíme počítat. Jinak váš sekretariát se účastnil všech zasedání, mohou dát všem členům zápisy, ale to je trošku mimo moji kompetenci. Paní Gulár. Já s vámi úplně souhlasím, už jsem to říkal. Otázka jednoty vnitřního trhu nám velmi leží na srdci a právě proto jsme co největší část definic a pravidel dali do aktu přenesené pravomoci EBRT, což je tedy výhoda, ale brání to především tomu, aby se banky vymkly určitým pravidlům a které platí pro ostatní. Pokud je o riziko, tak souhlasíme. Velikost je určitě složkou, součástí rizika. Bereme to v úvahu. Jinak, kdybychom to brali v úvahu bez ohledu na to, jaká je velikost, tak potom by se postupně omezovali příspěvky, protože by byla překročena ta obálka, která je tam k dispozici jako celek. Paní Matias, já už jsem zodpověděl vaši otázku ohledně Spiritu Santu. Ohledně té úvěrové linky to není v rukou komise parlamentu, takže možná právě pan Padoan by byl v lepší pozici než já, aby vám odpověděl na tuto otázku. Členské státy dosáhli velkého pokroku v euroskupině, ale tím se nesmíme nechat zmílit. Jeden z řečníků, teď si nespomínám, kdo, řekl, že máme systém, který bude zaveden v červenci příštího roku. Ano, tak to přijal tento parlament. BRD a RSM to nejsou eh, systémy, které by měly vyřešit eh, minulost, to ne, to jsou systémy, které by měly být odolnější do budoucna. A jejich zavedení si vyžaduje určitý čas, to je evidentní, o tom jsme hovořili i dnes. Pokud jde o minulost, eh, tak máme zátěžové testy, které budou vedeny a Minulost se vyřeší nástroje minulosti, ale to je zcela mimo mou sféru působnosti. Pane Gigolde, já si myslím, že jsem zodpověděl celou řadu vašich dotazů. Pokud je o implicitní dotace pro velké banky, proto jsme eh, právě přijeli BRD v tomto nařízení, proto také Komise navrhuje strukturální reformu, kterou tento parlament eh, bude muset prodiskutovat a my se na to těšíme. Vysvětlil jsem otázku stropu a spodního limitu pro riziko. Ne všechny tyto odhady jsou Já si myslím, že tlumočníci velmi brzy přestanou pracovat, říká předseda, takže prosím ukončete své vystoupení. Ano, já se snažím, ale vzhledem k tomu, že zde bylo tolik otázek, tak je to složité. Já se omlouvám těm, jejichž otázky nestihnu zodpovědět. Jsou zde důkazy o tom, že kdekoliv je třeba poskytnout státní podporu, všichni WA jsou vysoké. To neznamená tedy, že je to věc, která vůbec nesouvisí s rizikem a že to banky manipulují. Za druhé, hovoříme o odolnosti do budoucna, kdy RWA z těchto bank budou buď pod přímým dohledem ECB, anebo pod nepřímým dohledem, pod EBA, eh, e Evropskou bankovní agenturou. Takže pokud si myslíte, že v minulosti nebyly spolehlivé, tak eh, do budoucna budou spolehlivější. V každém případě musíme mít k dispozici prostředky, abychom mohli měřit eh, riziko na úrovni aktiv a a z historického hlediska právě RWAs nejsou špatným ukazatelem. Omlouvám se těm, již otázky jsem nezodpověděl, ale myslím si, že jsem odpověděl panu Ferberovi a panu Balcovi, panu Siemensovi, pokud je o těch 10%. Možná ještě poslední věc k IPS, k IPS. A IPS většinou združují malé banky, už tedy se s nimi zachází jako s malými bankami. Takže zde vlastně hovoříme o tom, jak by se měly vzít v úvahu IPS pro velké banky, které jsou tedy součástí IPS malých bank. To už z mého pohledu relativizuje výhody IPS, protože se zde předpokládá, že malé banky mají schopnost zachránit velkou banku. Uvidíme, zda se to potvrdí v praxi, ale v každém případě IPS zde v tomto návrhu dávají na úroveň 20% rizikových faktorů, což je opravdu podstatné. Já bych tedy řekl, že je to velmi vhodný způsob, jak zohlednit eh, ještě vyšší bezpečnost, kterou systém IPS přináší. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Grsana. Myslím, že to byla velmi zajímavá diskuse, ve které ovšem budeme muset ještě pokračovat. nyní tedy přeruším zasedání na pět minut a potom budeme pokračovat zasedáním na technické úrovni na toto téma a zase ve tři hodiny se sejdeme na zasedání výboru. Děkuji.